Opět dovolte, abych zahájil schůzi a začneme s prvním bodem programu dnes odpoledne, což je hlasování o tom, jak členské státy kontrolují, dohlíží nad ehm, prováděcími pravomocemi komise. A zde eh, se obrátím obrát, obracím na našeho zpravodaje, pana předsedu, pana Albertínyho, aby k tomu něco řekl. Ale také bych chtěl všechny kolegy upozornit na to, že to není žádná rozprava dneska. Hlasujeme pouze. Ale požádám pana Albertínyho, aby se stručně vyjádřil a poté pokud někdo bude si chtět vzít slovo, tak velice stručně musíme hlasovat a navíc máme velice nabitý program čekají nás další diskuze. Tak nejprve pane Albertini, prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Ano, skutečně pouze dvě poznámky, eh, abych nastínil téma. Jak víte, článek 291 smlouvy o fungování Evropské unie který eh, figuruje v Lisabonské smlouvě, tak stanovuje, že členské státy mají možnost eh, kontrolovat eh, to, jak komise vykonává své pravomoci exekutivní pravomoci. A je třeba si to i propojit s tím, že parlament je spolurozhodovacím, ko, jako spolurozhodovacím legislativním orgánem. A mm, to jsou tedy dva požadavky, které jsou zmíněny v tomto stanovisku a zde se hovoří o tom, že parlament může efektivně vykonávat své pravomoci, co se mm, týče eh, takového dohledu a případně eh, může i se obracet na Evropský soudní dvůr. A eh, pokud jde o plnění pravomocí a s tím, že komise musí formálně informovat parlament o jakémkoliv návrhu eh, opatření či nástrojů, které hodlá přijmout v souvislosti s článkem 291 a to je tedy informativní proces, který v podstatě doplňuje ten proces nebo tu proceduru, která již eh, je zakotvená eh, a která se týká komitologie. Zde se nečiní rozdíl v tomto stanovisku mezi delegovanými akty a mezi prováděcími akty. Eh, zde se hovoří o tom, že spolu s, s tou zprávou, která bude odsouhlasena i ve výboru Jury. Výbor Jury bude o něm hlasovat zítra. O své zprávě bude hlasovat zítra, takže je třeba, aby naše stanovisko bylo odhlasováno dnes. A zde se mm, v tomto stanovisku hovoří o tom, že je třeba sladit eh, tu potřebu, aby náš parlament mohl efektivně plnit svoje spolurozhodovací pravomoci, ale je třeba zároveň respektovat článek 291, co se týče kompetencí členských států, které mají právo kontrolovat eh, plnění to, jak komise plní své prováděcí eh, kompetence. Děkuji, říká pan předsedající. Ano, prosím, máte slovo. Ano, naše frakce bude hlasovat pro tuto zprávu ale eh, výslovně bych eh, chtěla říct, že bychom eh, si přáli, aby ty věci, které se týkají demokratizace, byly sformulovány značně konsekventněji. A také bych si přála, aby ty pozměňovací návrhy zelených, které zpravodaj označil mínusem, a přesto je liberálové a socialisté, přestože liberálové a socialisté ehm, podpořili tak, aby ehm, výbor tyto ehm, návrhy schválil. Kdyby je schválil, tak by ta zpráva byla mnohem lepší. My jsme měli nějaký problém s překladem do italštiny. Na italském kanále byl jiný jazyk. No, A my tedy uh, se pustíme. Tak, mikrofon byl zapnutý, myslím. Já věřím, protože... No. Takže začneme eh, s pozměňovacím návrhem číslo 17. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 18. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuté. Pozměňovací návrh 19. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuta. Pozměňovací návrh 20. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji, zamítnuto. 21. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Pětka. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Číslo 6, kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Číslo 7, kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 22. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám, ale myslím, že to musíme ověřit. Takže eh, zahajuji hlasování o 22. Vezměte si kartičky, prosím. Je to tak v pořádku? Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 23. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme to. Hlasujeme o 23. Zahajuji hlasování. Děkuji. Končím hlasování. Zamítnuto. 24. Kdo je pro? Kdo je proti? Tak to musíme znovu ověřit. Končím hlasování. Přijato. Osmička. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 25. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 26. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 27. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Desítka. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Pokud to takhle má se opakovat, tak bychom možná mohli hlasovat o 11, 12 a 14 na jednou. Souhlasíte? Kdo je pro 11, 12 a 14? Kdo je proti? Všechny zamítnuty. 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuta. 15, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 1 pod odůvodnění 11, kdo je pro, kdo je proti? Přijato. 16, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuta. Dvojka, kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Čtyřka. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Devítka. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Nyní budeme hlasovat eh, o závěrečném znění návrhu eh, stanoviska, tak jak eh, je v aktuálním znění. Elektronické, prosím, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Byl přeji zpravodaj. Pan Vigenin, prosím. Thank you, Chair. I would like to make... Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, rád přišel jménem socialistů a demokratů eh, na FETu s návrhem. Zítra máme hlasovat o budu mluvit z Bískavic. Zítra máme hlasovat o usnesení o evropské integraci Albánii. Asi víte, že v několika posledních týdnech eh, šéfové EPP eh, e i SAD se zapojili do snah na řešení politické krize v Albánii a bohužel kompromis mezi vládou a opozicí zatím nebyl nalezen. Pokud vím, tak pan Dol eh, tento týden poletí do Albánie, aby eh, premiéra a aby, aby se setkal s premiérem a dalšími ním představiteli a pokud budeme hlasovat, odložíme toto hlasování, tak to panu Daulovi a našemu parlamentu eh, dá určitý prostor v hledání toho společného eh, řešení obtížné situace v Albánii. Myslíme si, že eh, není dobrý signál, když budeme pokračovat, jako by se nic nedělo s tímto usnesením. A proto žádám o odklad tohoto hlasování na červenec. A doufujeme, že v mezičase se nám podaří dosáhnout tohoto kompromisu. No a paní Doris Pak. Ano, my jsme ohledně této žádosti socialistů už hovořili. My se domníváme, že tady eh, zase budeme odmítat a mm, odsouvat po druhé tuto zprávu Albany. Není tady žádný důvod pro to. Tady je eh, zvolená vláda v Albánii, je tady parlament, který bude také navštíven socialisty. Víte, že oni zaujali mezi tím svoje stanovisko, parlament pracuje řádně a ty problémy, které tam existují, to nejsou problémy související s parlamentem. A každý, který se zabývá tímto tématem, to ví. Takže my očekáváme od vlády, aby společně s opozicí činila to, co také bylo vyjádřeno v rozhovorech. Ostatně pan Schulz také o tom mluvil a sice jedná se o nový volební zákon. A stávající volební zákon eh, byl přijat se socialisty a zdá se, že i e, opozici to nestačí a proto vládní strana a také ta druhá strana, která je ve vládě, jsou připraveni přijmout nový volební zákon do budoucnosti. Minulost je minulost. Volby proběhly, byly vnímány jako korektní a také všichni pozorovatelé socialistické jaksi eh, obedience toto takto vnímali. Takže otevření eh, volební eh, urny, to byla jediná věc, o které se hovořilo. To nesouvisí s parlamentem a také nemůžeme k ničemu nutit vládu z tohoto hlediska. Pan Dol i pan Šulce k tomu již vyjádřili. Takže důležité je, aby se dosáhlo toho, o čem se hovořilo v těchto rozhovorech. Je nutné, aby se připravili na nový volební zákon, který je svým způsobem na cestě. A to nezměníme tím, že to odsuneme ani negativně, ani pozitivně. Já si myslím, že by byl správný signál, kdybychom hlasovali o této zprávě. Vyslali bychom tím signál, že tato země se již dostala z krize není vhodné neustále připomínat, že jsou tady možná nějaké problémy. Ty existují také v jiných zemích a vůči těm jiným zemím tak nejsme kritičtí. Tady děláme výjimku z hlediska Albánie a je to neférové vůči vládě a parlamentu, které byly korektně zvoleni. Takže žádám všechny kolegy, abychom zítra provedli toto hlasování. Now, Mrs. Nates, please. Paní Nates, prosím. Pane předsedo, drazí kolegové, na rozdíl od toho, co uvedla eh, paní Pak, moje skupina většinově, možná nejednomyslně, je ochotna poskytnout ještě poslední šanci z hlediska nalezení kompromisu, takže souhlasíme s tím, aby ještě jednou se odsunula, odsunulo hlasování. Paní Nilsen, děkuji velice stručně. Naše skupina se přizpůsobí stanovisku zpravodaje, takže pokud si přeje, jak si eh, to řešit eh, později, souhlasíme s tím pan Preda. Da, mulțumesc mult. Vorbesc în calitate de vicekoordinátor al grupului, domnii Salafranca și Brogne. Děkuji, pane předsedo. Já hovořím jako eh, místo předseda skupiny Salafranca. EPP se rozhodlo, že se podřídí názoru paní Pak. Myslíme si, že tady nejsou důvody. Uh, the rapporteur, please, Mr. Chuntis. Huntis. Mr. Huntis, you have the floor. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θυμίζω, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι... Δραζí kolegové, já bych vám chtěl připomenout, že před třemi týdny zde byla společná žádost, opakuji společná z naší strany, abychom odsunuli toto hlasování a v mezidobí eh, se pokusili vyřešit tento problém. Vypadá to, že tato žádost již není společná, že ji nezdílíte. Já to říkám proto, a ostatně chtěl bych poděkovat všem eh, zpravodajům. My jsme udělali dobrou zprávu v této zprávě a snažili jsme se vyřešit situaci. Já se domnívám, že vzhledem k tomu, že tato žádost již není společná, tak eh, skutečně tady není důvod eh, toto odsunout po druhé. Je pravda, že to není obvyklý postup protože to také odsune konečné hlasování. Vlastně v září bude nutné reaktualizovat některé věci. Nechtěl bych podceňovat úsilí, které je vykonáváno v současnosti. Vím, že tento týden probíhají návštěvy. A pokud tam budou výsledky, a v tom my doufáme, pak během plenárního zasedání ve Štrasburku bychom mohli prostřednictvím ústního pozměňovacího návrhu zohlednit pozitivní výsledky eh, těchto návštěv. Já si myslím, že tedy není zdůvodnitelné odsunout po druhé tuto zprávu a měli bychom tedy postupovat tak, jak to bylo původně plánováno. Well. Um, No, I think you know that we have we have uh, a situation in which a vote is going to take. My uh, jsme se tady dostali situace, kdy se bude hlasovat zítra. EPP, GUE a Zelení jsou pro uh, odklad uh, hlasování. A to znamená, asi 37 našich členů a potom je tady další eh, tedy názor eh, odložit a, a liberálové také pro eh, odklad hlasování. Pan Tanok. Já jsem nechtěl vystoupit, ale naše frakce mění, mění stanovisko a budeme s EPP, budeme, jsme pro hlasování zítra. Dobře, takže je většina pro to, aby se hlasovalo. A asi víte, že se o tom budete hlasovat zítra. Pokud si frakce to zase do zítřejšího rána rozmyslí samozřejmě. A doufám, že to už nebudu předsedat já, takže to nebude můj problém. Nicméně teď se musíme pustit do veřejného slyšení. A Podíváme se na to hlavní téma našeho slyšení. A nyní bych tady přizval naše odborníky, aby předstoupili. Yeah, okay, no, okay, Thank you very much. only for the beginning. Yeah, okay. So I'll so leave the stay to go outside. Yeah, yeah, please.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 <clears throat> Dobře, kolegové, je mi potěšením zahájit veřejné slyšení o euroatlantické architektuře v oblasti bezpečnosti. To je to, co jsme zorganizovali spolu s kolegou Ban- Danžanem a s podvýborem pro bezpečnost a ten se e, toho s námi spoluúčastní. Já myslím, že to je velice vhodná chvíle právě proto, abychom hovořili o těchto iniciativách, protože to zapadá i do Eh, té naší činnosti, kdy mm, se zamýšlíme nad reformou těchto dvou dotčených orgánů, které hrají zde roli v bezpečnosti, tedy NATO a OBSE. A mm, určitě mm, k těmto tématům se vyjádří i kolega Rouček, který se zabývá touto tematikou. Dále v, v v listopadu, v listopadu eh, šéfové vlád a států, členských států NATO na summitu v Lisabonu budou diskutovat o nové doktríně, strategické doktríně NATO. My jsme si s velkým zájmem 27. ledna vyslechli Madeleine Albrightovou, mm, která předsedá expertní skupině, která se zabývá tímto tématem. A i e, pokud jde o OBS, tak Kazakis není předseda a oni teď připravují summit, který se bude konat na konci roku. Mm, je to tedy velice zajímavé téma a zajímavý cíl tedy mm, snažit se nějak anticipovat a mm, prodiskutovat toto téma. A Eh, ta poslední reforma v těchto dvou organizacích, ta již stará 10 let, bylo to v roce 99 a od té doby došlo k velkým změnám. Eh, to znamená, došlo k novým hrozbám, novým výzvám, které se objevily v oblasti bezpečnosti a obrany. Evropa se také změnila hm, po přijetí Lisabonské smlouvy a eh, po přistoupení nových členských států, což tomu předcházelo. Tudíž je vhodné se zabývat těmito úvahami. Je to více než případné. Dnes se zamyslíme nad těmito paralelními reformními procesy a také i vezmeme do úvahy návrhy pana prezidenta Medvedeva o jeho návrhy o té Evropské bezpečnostní smlouvě. A mm, Mm, budeme se zabývat tím, jak by se měla vyvíjet nová euroatlantická bezpečnostní architektura. To je de facto i název tohoto slyšení, ale já odpověď nechám na těch kompetentnějších osobách, tedy našich řečnících. Je to pan profesor Silvestri, který je prezident Institutu pro mezinárodní záležitosti z Říma, potom profesor Dan Hamilton, který je ředitel eh, Centra pro eh, transatlantické eh, vztahy Univerzita Johna Hopkinse ve Washingtonu. Potom je to paní velvyslankyně Mara Marinaki, která je ze stálého zastoupení Řecka při OBSE ve Vídni, paní no- profesorka Nadia Arbatova z Institutu pro světovou ekonomiku a mezinárodní vztahy z Moskvy. A já v tomto pořadí dám slovo našim řečníkům a já se spolu s vámi omlouvám, já se vám, pardon, omlouvám a budu eh, muset eh, vás opustit a nechám vás v kompetentních rukách kolegy Pasku. Prosím, přeji vám úspěšnou debatu. Dovolte, abych požádal pana Stefana Silvestriho, aby si vzal slovo na 10 minut. Ano, děkuji, pane předsedo. Ehm, já se pokusím být maximálně stručný a eh, možná schematický až trochu. Je to nevyhnutelné. Jenom bych tomu řekl, že samozřejmě probíhá zde proces reform tak abychom se adaptovali nové situaci, ale ještě podle mě tato reforma nebyla završena. Viděli jsme e, e, takovou všeobecnou krizi e, bezpečnosti, bezpečnostních struktur. Snažíme se adaptovat, přizpůsobit se, ale problém je, že je to těžké věci změnit a za druhé není úplně jasné, jaký bude dopad Eh, těchto změn. Eh, faktem je, že tyto změny nevypadají příliš přesvědčivě teď. Když se podíváte na zprávu, tak eh, to, té, toho výboru, expertního výboru Madeleine Albrightové, ten výbor těch moudrých, kteří se zamýšlí nad tím, jak reformovat NATO, aby NATO se zhostil nových hrozeb, nových výzev, a e, e, jako rezime bych řekl, tam to je taková směska všeho možného. Oni, mm, to je takové menu, takový jídelníček, velice dlouhý seznam mm, nejrůznějších možných řešení. Ale ono to není pouze jejich problém. Když se třeba podíváte e, na Defense Review Pentagonu, tak i když eh, možná tam to vypadá eh, strukturovaněji, lépe to vypadá, ale de facto říkají to též. I tam se navrhuje. Eh, jednou Pentagon přišel s myšlenkou, že mm, mm, jak by to mělo být tedy eh, s eh, těmi možnostmi a nyní na, jak bojovat s, eh, a proti různým typům válek a teď přichází s takovými třemi scénáři nejrůznější možné typy válek, které simulují, ať jsou to regionální agresoři, ať, je to, ať jsou to humanitární, civilní krize a Potom další scénáře, a to je mm, boj proti dvou regionálním agresorům, plus ještě, že je mm, mm, třeba kolem Spojených států, vytvořit takovou zónu, kde budou v pohotovosti. A třetí scénář je jedna velká stabilizační akce, a e, e, kdy se bude bojovat proti e, Eh, kdy se bude poskytovat podpora různým tedy civilním orgánům, takže taková směsice všeho možného. Vyplývá z toho základní premisa, je třeba být flexibilní, protože nikdo neví, jaký bude ten případný nepřítel, jejich celá škála. Většina těch hrozeb v podstatě eh, nelze eh, napasovat je na nějaký kontinent, nějaký region, je tady příliš mnoho možných alternativ a scénářů hrozeb. A abych to eh, eh, řekl a i připomněl si eh, Ramsfeld, bývalého ministra obrany, to znamená, je to neznámá neznámých, tak asi to nastane. Nikdo nic neví. A v takovéto situaci je těžké vůbec něco plánovat a plánovat nějakou reformu. Co to znamená? Znamená to, že Atlantická aliance i přichází o ten svůj strategický záběr a o i ten geografický záběr, protože nevědí, proti komu případně vystupovat, proti komu bojovat. A asi i e, to jde úplně za rámec Washingtonské smlouvy e, ten případný nepřítel, proti kterému se bude bojovat. Co to znamená pro evropskou bezpečnost? Evropská bezpečnost a obrana de facto eh, potřebuje efektivní euroatlantický vztah nebo transatlantický vztah se Spojenými státy, protože eh, Evropa ne, nemají eh, mm, dostatečné vojenské kapacity, nemají dostatečné adekvátní vojenské rozpočty a ty výdaje jsou jaksi tak zlomkovité, jsou fragmentovány. A mm, i e, prezident Obama formuloval tedy bezpečnostní strategii, kde e, apeluje na to, že potřebuje zodpovědné spojence, tedy apeluje na to, abychom byli schopni reagovat. A e, problém je, kde jsou ti spojenci. Oni mm, v té Atlantické alianci nejsou a mm, asi ani se nenajdou teď. Takže e, co to znamená? Že musíme uznat, že v takovéto situaci mm, mm, e, mm, taková malá změna mezinárodní bezpečnostní obrané organizace tohoto typu, tak to asi e, nepovede k nějaké lepší, bezpečnější, jasnější situaci. Musíme uznat, že asi Evropská unie bude muset přijmout myšlenku, že bude muset vypracovat hlubší, eh, obšírnější bezpečnostní strategii a bude muset tam explicitně ošetřit své životně důležité zájmy. A Evropská unie by udělala dobrou věc, kdyby uznala, že musí mm, Eh, jednat ve velice komplikované situaci, eh, pokud jde o sousední země, pokud jde o ty regiony, které jsou kolem ní, protože ty, některé z nich jsou ty nejvíce problematické na světě, od Ruska po Střední Asii, Kaspické moře, Střední východ, Afriku a Středozemní moře. závislost a mm, ty zranitelné body Evropské unie, ty jsou velice významné. To je energetika, terorismus, e, e, imigrace, regionální války a konflikty, šíření zbraní hromadného ničení. E, I Evropa je zranitelná kvůli tomu, že se i snižuje ta bezpečnost těch strategických komunikačních linií. Je eh, třeba tedy navázat nový dialog eh, se Spojenými státy a asi hm, to je to, co je podstatné v takovéto situaci. Já si nemyslím, že si můžeme představit nějakou novou architekturu, která by vycházela z různých úrovní vztahů hm, mezi Evropskou unii, OBSE, NATO, bez toho, aniž bychom nejprve eh, se hm, nedohodli se Spojenými státy, abychom nevycházeli ze, stejné, mm, ze stejných předpokladů. Takže to je víceméně asi těch mých deset minut. Děkuji, pane Silvestri, a nyní dám slovo panu Denovi Hamiltonovi. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. A děkuji vám i vašim kolegům eh, za pozvání na dnešní akci. Jsem tady s potěšením. Tématem je Evropská bezpečnostní architektura a já bych tady rád pohovořil o pilířích této architektury, o NATO, o BSE. Ale také, jak Stefano e, naznačil, e, možné, o možné roli EU. Ještě než se k tomu dostanu, tak bych asi měl nasnít základní e, rámec této diskuse. Evropa je svobodnější, a v, mí, v mírnějším stavu než e, dlouho předtím, ale není e, není celá e, svobodná a v celém míru, když se zamyslíme na celým prostorem. Je o to, že bezpečnost jejího prostoru je dána nejenom stavem zevnitř, ale také stavem mimo ten daný prostor a to je, pořád, to je vždycky třeba mít na mysli. A také si myslím, že když to tady projednáváme, tak je třeba si uvědomit, že Spojené státy jsou v skutku evropskou mocností, nejenom mocností v Evropě. A že to musí vždy být středobodem takovéto debaty a proto si velice vážím vašeho pozvání. Podíváte-li se na hm, eh, výzvy, kterým čelíme, tak musíme přijmout, že ani naše instituce, ani naše nástroje eh, nám eh, na ně nestačí. Mm, máme eh, mm, historický úkol vytvořit celou eh, mírovou a svobodnou Evropu a nejsme tam dosud. Podívejte se na to. To má více práce než kdykoliv eh, v minulosti. Nikdy nevypálilo za eh, studené války a teď už má šest misí najednou. To znamená, že má víc práce než kdykoliv předtím, ale přesto se zdá, že eh, legislativcům, zákonodárcům ani veřejnosti se mu nedaří vysvětlit, v čem spočívá zprávy, které jsou vydávány a já jsem se podíval na, ně, na psaní některých z nich. Myslím, pořád postrádají schopnost zcela jasně vyjádřit účel eh, existence na tom. Já si myslím, že je jednoduchý a myslím si, že je velice trvalý který je tady od začátku a eh, v zásadě se dá vyjádřit ve třech liniích. A to velice jasných. Za prvé, NATO je eh, tím správným a jediným místem pro kolektivní obranu svých členů. Za druhé, Eh, jedná se o institucionalizace transatlantické vazby a o fórum pro debatu o bezpečnostních záležitostech mezi transatlantickými partnery. A za třetí, to je možná účel, na který se někdy zapomíná díky historii. Evropanům, myslím, poskytuje eh, takové ujištění o sobě a o jejich vzájemných kontaktech o tom, jak se zapojují do vzájemné bezpečnosti, než aby eh, se navzájem přehlíželi a rozdělovali bezpečnost. To bylo vždycky eh, cílem na to a bylo to také eh, důležité s ohledem na vytvoření Evropské unie a myslím si, že tady na to ještě eh, stále hraje velmi důležitou roli. Takže na cestě k Lisabonskému summitu o své strategické koncepci na to, myslím, musí zcela jasně pamatovat na tyto zásady. My jsme eh, vytvořili eh, s kolegy zprávu o znovu zrozené alianci minulý eh, rok, která se v podstatě snaží, snaží, vyjádřit, snaží vyjádřit toto. Na to má v zásadě dvě mise. Nebo dva typy misí. Některé jsou mimo, daleko od nás, a některé jsou uvnitř euroatlantického prostoru a potřebujeme novou rovnáhu mezi těmito dvěma uh, druhy misí. Uh, za posledních 15-16 uh, let ten uh, nebo to bylo většinou mimo uh, oblast a a znamenalo to buď být mimo oblast, nebo být eh, mimo uh, svoji činnost. Na to funguje v Hindukuši, podívejte se na to. A je tedy třeba určitým způsobem vyvážit to s těmi domácími misemi. Domácí mise je kolektivní obrana svých členů, to je ten základní cíl na to, žádná jiná instituce to nedělá na to musí také eh, řešit otázku odolnosti naší společnosti, to znamená energetická bezpečnost, eh, kyberterorismus a další věci. Tam na to musí hrát podpůrnou, pravděpodobně ne vůdčí roli. A za třetí je tady eh, v udržet Evropu v celku svobodnou a v míru. A na té vnější stránce na to má také, e, také tři cíle. Pokud máme e, promítat svoji e, moc do zahraničí, tak na to je jediným prostředkem, jak to dělat. To znamená, že tam musí vést. Ale dnes, když se nad tím zamýšlíme, nad těmi hrozbami v zahraničí, tak ty nespočívají ve vojenské síle. Na to musí být schopné spolupracovat s dalšími partnery a toto je tedy další velké téma pro NATO, aby bylo schopné spolupracovat s ostatními, ať už to budou další evropští partneři, eh, nebo eh, Rusko, nebo Afganistán, které eh, přidávají sílu k té naší síle. Na to neumí moc dobře spolupracovat s ostatními. A bohužel většina těch konfliktů eh, nakonec jsou civilní konflikty, eh, kde se provádí stabilizace a obnova. A na to musí spolupracovat s civilními orgány. A já si myslím, že to eh, prostě na to musí si uvědomit. Myslím si, že tím se veřejnosti vysvětlí, co musíme udělat. Musí se ukázat, že na to v určité oblasti vede a v určité oblasti nikoliv, kde musí spolupracovat s partnery tedy potom. Další věc, se kterou Stefano skončil a já ji chci zmínit, je, že na to má roli v vztazích USA a EU a v Evropské unii samotné. Bezpečnostní architektura poskytuje prostor, nebo Evropské unie poskytuje prostor, kde se prostě neválčí. To je velký přínos Evropské unie. Spojené státy v Evropě a Evropa jsou pravděpodobně navzájem si nejdůležitějšími partnery. A přesto nemáme žádné strategické, žádný strategický vztah. Je důležitý, ale není strategický. V tom, že bychom eh, si neustále eh, eh, sdělovali v informace o bezpečnostních trendech a o tom, jak je budeme řešit. Tento vztah prostě nepostoupil tam, kam bychom mm, ho měli nechat postoupit. Je to samozřejmě vztah, který má řadu aspektů a nemůžu je tady všechny vyjmenovat, ale jenom po bezpečnostní stránce, pokud se podíváte na kapacity EU, pokud jde na reakce a zvládání v civilních krizí, tak to je oblast, kde Spojené státy potřebují partnera. To je, potře- to je oblast, kde e, Spojené státy nemají dobře rozvinuté kapacity a snaží se nějakou e, získat. Podívejte se na Obamovou administrativu. Eh, ta se snaží vytvořit eh, jednotky pro eh, civilní v ochranu. A američané jezdí do Bruselu se to učit. Evropa by tam měla spolupracovat s Spojenými státy v těmito v této oblasti a vyhnout se také některým teologickým eh, debatám o vztazích mezi NATO a EU a zaměřit se na to, kde jsou ty skutečné úkoly. Také je to důležité proto, že NATO nedělá spoustu věcí, které jsou důležité po bezpečnostní stránce. Nezabývá se eh, správnou zprávou věcí veřejných, vládou zákona o hospodářskou obnovou. Právě Spojené státy a Evropská unie a další partneři na tomto musí zapracovat. NATO nemá eh, takovouto eh, kapacitu eh, pracovat na těchto věcech. Pokud se podíváte na širší Evropu, ten prostor eh, na východ od EU, když to řeknu zjednodušeně, tak to je velice bouřlivá oblast. Evropská unie tady má východní partnerství jako jeden způsob, jak to tam řešit. Já bych řekl, že partnery EU v, v tom i východním partnerství jsou USA. A my se musíme zamýšlet společně na to, jak stabilizovat širší Evropu. Stejně tak jako eh, eh, to tež platí pro Balkán. To je primárně eh, agenda mezi USA a EU. A teď se podíváme na, ty, na tu poslední věc, a sice OBS e a Medvěděvovi návrhy. Já si myslím, že ty přicházejí z příležitostí, jak navrhnout určitý podrobný návrh spolupráce na základě dohody z Helsinki. Takže takové Helsinky plus, ne Helsinky minus. Musíme začít tím, že uznáme plně eh, a přijme plně dodržování helsinského procesu, eh, územní celistvost všech států, jejich svrchovanost eh, a právo volit si příslušné spojence a naplňovat svá práva a hospodářskou spolupráci. OBS hraje takovou důležitou roli ne proto, že je ne jako EU a NATO. EU a NATO jsou svázány společným cílem OBSE, jsou prostorem, kde eh, eh, členské státy nemají společný eh, cíl, společnou věc, ale kde jsou stále rozličné, kde se stále liší. Takže já bych navrhl několik věcí v tom smyslu, ve kterém se vyjadřoval prezident Medvěděv. Mně se zdá, že v současné době v Evropě, široce řečeno, Eh, máme takový rozměr eh, bezpečnosti, kdy se, eh, bezpečnost, kdy se občané obávají toho, že to státy neřeší správně. Je to taková bezpečnost naší společnosti. Cokoliv, co ovlivňuje volný pohyb zboží služeb, lidí, energie, myšlenek, prostě to, na čem eh, závisí svobodná společnost, tak tam jsme velice eh, zranitelní. Snadno eh, to někdo může narušit. Buď lidské katastrofy, lidmi způsobené katastrofy, nebo velká, jak to máme ve Spojených státech, která je také způsobená člověkem, ale fakticky přírodní katastrofa. Nemáme mnoho schopností řešit tyto bezpečnosti, které narušují naši výzvu, nebo tuto, tyto výzvy, které narušují naši bezpečnost. Eh, Spojené státy se snaží navrhnout eh, určité, mm, určitá eh, pravidla chování, pravidla řešení konfliktů mezi jednotlivými společnostmi. Proč si nevzít nějaká, nevytvořit nějaká pravidla pro kybernetickou bezpečnost, energetickou bezpečnost, terorismus, zadržování eh, v těch zatčených a tak podobně. To jsou bezpečnostní záležitosti a je třeba je brát vážně. A potom dále. Eh, eh, terénní mise OBSE, ty jsou nejsilnější stránkou OBSE a je třeba i nadále provádět. Například teď v OBSE, mise, OB, mise OBSE v Bosně. Proč by nemohla pracovat na konstitucionální reformě tam? Bosně a Hercegovině. To je kritický prvek jakékoliv budoucí stability pro tu zemi. A OBSE si myslím, že by byla vhodným místem, kde by se na tom dalo začít pracovat. Za třetí, jak jsme viděli, Krize i nadále vznikají v euroatlantickém prostoru a OBSE by mělo být schopné předcházet konfliktům a řešit je ještě než vzniknou. Takže nějaký mechanismus pro řešení eh, konfliktu v rámci OBSE by byl vhodný. A závěrem, je třeba si uvědomit, že smlouva o eh, konvenčních silách v Evropě, která byla poprvé eh, podepsána v roce 90 a pak uspůsobena v roce 99, nebyla ratifikována. A je břemenem při snaze posunout se dále ve bezpečnostním rámci. To, že Rusko nesplnilo své závazky v době, kdy byla smlouva přijata a to, že ji na to neratifikovalo, znamená, že prostě tady se nepohneme. E, tato smlouva e, je hodně přínosná pro všechny Evropany kvůli transparentnosti, e, ověřování, omezování zbraní a tak podobně a alespoň eh, nějakým způsobem se jí eh, buduje důvěra, eh, která se dá dále prohlubovat. A když se nevyřeší ten problém této smlouvy, tak debata o dalších smlouvách je prostě předčasná. Pokud nejsme schopni naplnit ty závazky, které už jsme učinili, tak je asi brzo začít se bavit o dalších závazcích. Závěrem bych tedy řekl, že ačkoliv v ním vítám návrhy prezidenta Medvěděva, a e, věřím, že Rusko má co se e, zamýšlet nad tím, jak naplnit své závazky z závěrečného aktu z Helsing, tak e, tedy má ještě cestu určitou sebou vpřed. A na druhou stranu si myslím, že na to i v OBS byli poměrně pasivní v reakci na tyto návrhy. Na to na svém posledním summitu řekl, že vítá tento návrh a Eh, pustí se do živého dialogu a od té doby je ticho, nic. V Evropské unii, a to je zajímavé, protože ta eh, v očividně eh, osciluje v někdy od tedy retorické podpory přes lohostejnost až po to, že se snaží konkurovat OBSE. Pokud se podíváte na misi EU v Gruzii, proč to nebyla mise OBSE, si můžete říct. Proč eh, se Evropská unie rozhodla, že tam musí, když eh, OBS je přesně vytvořena pro tento účel? Takže někdy eh, ty pilíře si navzájem stíní, abych tak řekl, a, a je otázkou, jak tedy vést ty kontakty ze strany Spojených států vůči OBS a i na to. Děkuji. Děkuji. A já bych vám rád připomněl, že budeme mít také dva řečníky, eh, kteří budou hovořit po eh, prvním kole debaty. Takže bych eh, všechny rád poprosil, aby se pokusili omezit se v debatě na dvě minuty. Poté, co Eh, se vysloví čtyři přihlášení řečníci, dáme slovo eh, našim panelistům a potom začneme s druhou částí naší debaty. Takže teď pan Van Orden, máte slovo a prosím dvě minuty. Uh, um, Děkuji, to je těžký úkol. Já bych chtěl poděkovat eh, panu profesorovi Silvestrimu a panu profesorovi Hamiltonovi za velice zajímavé příspěvky. Velice stručně, za prvé, smlouva, ta myšlenka smlouvy o evropské bezpečnosti, o které se zmínil pan předseda na začátku, nesmíme zapomínat, že mm, zde mm, jsme, že to byla ambice Sovětu a teď Rusů mít takovou evropskou smlouvu o bezpečnosti a že eh, vlastně to by odpojilo západní Evropu od USA. My víme, že to je dlouhodobý cíl. Na to nesmíme zapomínat. Samozřejmě OBS no, eh, to je úplně co jiného, ale nesmíme toto ztrácet ze zřetele, o co jde v této smlouvě, v této myšlence. A dovolte, abych zareagoval. Profesor Silvestry, eh, vy jste říkal hm, na konci důležitou věc, eh, gro toho problému je, že Evropská unie Eh, si eh, chce mm, mm, přišknout tedy eh, i tu roli v obraně, chce být globálním aktérem a chce se na to vyzbrojit vojenskými kapacitami. To je velká ambice. A po celou tu dobu, kdy to existuje, a mm, tak po, po celou dobu je zde takový, takové napětí eh, uvnitř na to, protože většina členských států na to je, je členskými státy Evropské unie, takže vůbec není jisté, jak by to mělo vypadat. To znamená, eh, eh, to znamená, tyto členské státy především tedy se snaží přispívat do NATO a, a hrát tam tu roli, anebo teď chtějí, aby tu roli hráli v rámci EU. Takže to je často taková kritika, kterou slyšíme v té revizi strategie, strategické koncepce. A mm, jaká by měla být role Evropské unie v tomto? Eh, a protože tu roli si řada lidí přeje. A jak to vyřešit? Mm, musíme pochopit, o co jde v této ambici je to čistě politická ambice. Tam e, nic nepřináší navíc, pokud jde o e, ty vojenské kapacity, obrané kapacity. A mm, je zbytečné říkat, no proto, protože e, máme tedy fragmentované, rozmělněné ty vojenské kapacity mezi členskými státy, že to nás oslabuje. Ne, ale nejsou žádné důkazy, mm, žádné argumenty, protože členské státy by snad chtěli více to spojit a spolupracovat, kdyby to bylo pod evropským zastřešením. Ne, většina států nechce dát více výdajů a nechce více investovat do obrany. V tom je zásadní problém. Pane předsedo, to je příliš zjednodušené říkat, no, no, tak opět tady ta teologická diskuze, takže eh, vyřešme praktické věci. Ale dokud se nevyřeší ta filozofická otázka řádným způsobem, řádným směrem, to znamená dělba práce, dokud se nevyřeší, tak musíme uh, uh, uznat, že ano, na to je především vojenskou, sice vojenskou politickou, ale především vojenskou organizací. To znamená, ta má k dispozici ty vojenské kapacity. A Evropská unie by mohla mít roli eh, v té soft power, tedy v těch civilních doplňkových kapacitách, takovým být doplňkem tu. A k tomu lze říci hodně věcí ještě, ale já myslím, že to je to zásadní. Děkuji. Paní Gomeš, prosím. Podle mého názoru je to úplně jinak. Ano, Evropská unie dělá málo v obraně a v bezpečnosti a já si myslím, že to není pouze můj názor. S tím souhlasí i Obamová administrativa. Otázka je, jak eh, se ujme Evropská unie toho břemena a, eh, a to asi nebude v rámci NATO, ale prostřednictvím EO, což je trochu jiný přístup. Nejde o žádnou rivalitu, nejde o doplňkovou roli s NATO. Tak se to jedně vyřeší. Moje otázka je, myslíte si, že například eh, ta revize strategické koncepce NATO, o tom eh, teď jedná ta expertní skupina, a tam v té koncepci se hovoří o tom, že eh, bychom měli eh, změnit i tu nukleární doktrínu. Myslíte si, že teď v době ekonomické krize eh, Evropané, především Britové a Francouzi, myslíte si, že vyčlení ty tak potřebné peníze, které potřebují jinde, takže Myslíte si, že je vyčlení a že mm, je budou investovat do těch kapacit, které potřebujeme? A další otázka. Terorismus. To je další typ hrozby, eh, která je důvodem, proč musíme změnit naši eh, strategickou koncepci. Ano, já myslím, že tady sice mm, mm, jsme efektivní, ale neděláme eh, dost, eh, především pokud jde o ten způsob, jak teroristi rekrutují eh, ty svoje spolupracovníky. A mm, takže tady asi neděláme dost. Eh, potom je to otázka tedy eh, těch eh, různých názorů, pokud jde o zadržování a věznění těchto teroristů a i de facto Obama s tím nadále tacitně souhlasí, protože mají dále ve vězení 45 lidí bez řádného procesu. A mm, a dále já myslím, že ani nepůsobíme efektivně při řešení konfliktů, které eh, v podstatě jsou tou argumentací pro ty teroristy. A proto se jim tak daří dělat rekrutment, rekrutovat. Eh, a tady nemyslím pouze na Střední východ, ale třeba Somálsko, a, hm, protože tam hm, to je takové semeniště teroristů a my tam neděláme dost, co bychom všechno mohli, neděláme. Děkuji, říká pan předsedající a nyní paní Koppa. Pane předsedo, při četbě textu, kterou eh, vypracovala skupina moudrých, tak eh, vnímám tady pět bodů. Nejdříve je tady nutnost odpovědět na existenční otázku, to znamená na otázku existence NATO po skončení studené války a po září, po 11. září. Pak je tady záležitost revize článku 5 a rozšíření prováděcích podmínek. Nebo lépe řečeno, je nutné se zamyslet nad novými podmínkami provádění. Třetí aspekt. Je zde snaha vyvážit efektivní prevenci a maximálně snížit počet nukleárních zbraní. A za čtvrté, je to spolupráce s Ruskem. Nové bezpečnostní dogma NATO bude posuzováno v širokém záběru z hlediska a prismatem Afganistánu. Pokud bude pokračovat tato přítomnost, budou tam dvě zásadní otázky, které se budou klást v souvislosti s hypotézou úspěšného završení, což není samozřejmě jisté. Pak tady bude otázka, zase bude zajišťovat stejné působení v jiných regionech světa. A další otázka, která zde existuje, spočívá v tom, zda se bude takto integrovaně postupovat a zda se budou kombinovat vojenské a civilní prostředky. To jsou otázky, které si musíme položit. Další věc, která je důležitá ve zprávě, to je uznání úlohy Ruska v rámci nového kontextu ve střední Asii zvláště. Daný text neuvažuje o prohloubení vztahů. Uvádí se, že tyto vztahy jsou otevřené, ale neprohlubují se jednotlivé oblasti možné spolupráce, kde právě by se toto zbližování NATO a Rusko mohlo uskutečnit. Já bych se chtěla zeptat, jakým způsobem bychom mohli uvažovat o novém mechanismu spolupráce, která by byla efektivnější s Ruskem budeme hovořit také o OBSE. Možná, že tato organizace by mohla být tím koridorem pro spolupráci mezi Evropou eh, z hlediska západu a východu obecně. A dále bych ráda věděla váš názor. Samozřejmě tento text není závazný, může se stále měnit, ale ráda bych věděla, jak se díváte na změny, které nastanou do listopadu? Děkuji. Paní Lezink. Děkuji mnohokrát. Pane eh, Silvestre, vy jste několikrát uvedl, že očekáváte od EU, že i Eh, prohloubí svoji bezpečnostní eh, strategii. Co tím myslíte prohloubit? Já se domnívám, že se jedná o dva aspekty především. Jednak eh, se jedná o rozšíření bezpečnosti a pak se jedná o otázky vyzbrojení. Dále mm, bych se chtěla zmínit o sociální situaci v Evropě. Víte, že všude máme mm, plány úspor, dochází k odbourávání sociálních eh, výhod, lidé hm, tímto budou trpět, takže zvýšené eh, výdaje na vyzbrojování souvisejí přímo s kvalitou života těchto lidí. Zpráva NATO 2020 hm, byla vypracována experty a zde jsou eh, vyzývány členské státy, aby navýšily tyto náklady a aby se eh, posunula dále tato spolupráce mezi NATO a EU. Eh, e Sdílíte tyto názory? Dále jste hmm, také hovořil o tom, že by bylo dobré zadat určitý směr z hlediska snižování vyzbrojování a řekl jste, že to není možné bez spolupráce. Máte tady konkrétní cíle, Máte na mysli konkrétní údaje, o jaké eh, údaje se jedná? Dále OBSE a vztahy k Rusku. To je věc, ke které se ještě vrátím v tom druhém kole otázek. Když u nás na ulici se zeptáte lidí, z čeho mají strach, řeknou, mají strach o to, že přijdou o zaměstnání, že přijdou o sociální zabezpečení, ale nehovoří o vnějších hrozbách. A Eh, chudoba je eh, doloženým způsobem eh, jednou z příčin právě válečných konfliktů. A na závěr terorismus. Ano, z toho má mnoho lidí obavy, ale i tady bych chtěla důrazně říci, že účast na válkách vede k tomu, že lidé se musí zabývat terorismem a i zde existuje velká souvislost mezi chudobou a terorismem. A proto boj proti terorismu by měl být upřednostňovaným cílem. Děkuji, pan Angulakis. Eh, Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl učinit dvě připomínky. Za prvé, věc, která mě zaujala, přednášce pana Hamiltona Především chci říct, že jsem to slyšel poprvé. A sice hovořil o bezpečnosti, která by byla vnímána evropskými státy a která by byla, pokud jsem to dobře pochopil, jednou eh, z příčin existence NATO. NATO umožnilo eh, členským státům, aby eh, ztratili obavy, vzájemné obavy, pokud jsem to dobře pochopil eh, ve vystoupení pana Hamiltona. Z důvodu krize a z důvodu imperialistických ambicí některých zemí. Podle mého názoru se nacházíme v situaci, která je podobná v situaci předvečer druhé světové války. Pane profesore, jediný prvek, který bude ovlivňovat vaší vládu nebo vládu USA, aby se diskutovalo o nové strategii NATO po revizi, je velká soutěž, konkurence v oblasti energie. Nedělejme si iluze. Je tady obrovská konkurence i mimo Evropskou unii. Je zde konkurence mezi USA, Evropou a i v rámci EU. A druhý aspekt je tady neúspěch afgánského nasazení a proto paní Albright a političtí představitelé NATO uvádějí, že Afganistán je klíčem budoucnosti NATO. Eh, chtěl bych se zeptat, pane profesore, na něco, o čem hovořila paní Kopa ostatně. Jeden z důvodů nové strategie, to je článek 5 této aliance. Článek 5, drahý pane profesore, stanovuje provádění pouze v případě útoku na území jednoho z členských států. Proto po 11. září pan Ramsfeld nemohl se dovolávat tohoto článku 5. Vy, USA, nebo nevím přesně kdo, nebo skupina takzvaně moudrých, chtějí aplikovat tento článek 5 včetně různých akcí, které, které budou prováděny na různých místech země koule. Chtěl bych se seznámit s vaším stanoviskem na tuto věc. Děkuji. Já se omlouvám, a my teď budeme mít změnu. My jsme tady měli ještě pana Putikofera a pana Landsbergise na seznamu. A vzhledem k tomu, že eh, bychom to chtěli ukončit, tuto debatu, aby mohla začít ta další debata včas, takže já bych vás poprosil, aby eh, jste dovolil ještě eh, těm dvěma dalším řečníkům vystoupit a já si potom začnu psát eh, další eh, řečníky a tady bude o tohle pána už bude mít kratší, kratší tedy odpověď, pak dostanou slovo panelisté a potom po dámách, po těchto panelistkách, dostanete debatu a pánové tady zůstanou a budou moci reagovat na naše otázky, které předpokládám budou na ně. Já vím, že to je tak trochu uh, zamotané, ale já bych byl také uh, rád, aby ho nedostali dost času, takže teď dám eh, slovo tady Stefanovi a Danielovi, aby velice stručně zareagovali na ty otázky a potom poprosím naše panelistky. Tak, pane předsedo, my se pokusíme. Takže eh, k tomu, co říkal pan poslanec Van Horden. Já si myslím, že by bylo dobré, aby na to vyřešilo problém kolektivní obrany. Nebo řešilo tento problém. Vzhledem ke stávající situaci a povaze hrozby a obtížnosti jejího odhalení a jejího proměňování, si myslím, že i na to asi pravděpodobně nezajistí dostatečně kolektivní obranu, protože ono se eh, stále vyvíjí více do rámce pro eh, akce koalice ochotných. Je to bohužel tak, ale je to tak. A to oslabuje solidaritu spojenců. Je proto také řada dalších důvodů, ale hrozby jsou vnímány eh, zcela jasně a je také vnímáno, že jsou dvě tedy eh, nebo tři skupiny spojenců a dvě nebo tři eh, různě vnímané hrozby. To ovšem neznamená, že by aliance byla zbytečná, to vůbec. Ale docela jistě to není ta aliance, která existovala za studené války a myslím, že nemůže plnit přesně tu tež roli. Když hovoříme o vojenské eh, schopnosti, eh, vojenskému zásahu na to a o civilních eh, schopnostech a civilních zásazích EU, tak se tady lišíme od takzvaného komplexního přístupu. Pan poslanec Gomez tak pokud já vím, tak ano, bylo by dobré, aby Evropa dávala eh, trochu na obranu. My jsme vycházeli ze situace, kdy jsme říkali, že Evropané mají dát alespoň 2% v průměru. A teď najednou eh, stále více máme v průměru 1% a možná ještě méně. Máme-li se přizpůsobit tomu situaci, tak myslím, že nemůžeme doufat, že revize na eh, nukleární strategie zpřístupní více peněz eh, z Francie nebo z Británie. To byl nepravděpodobný scénář. Řekl bych, že to musíme prostě vynaložit nějak lépe. A jediný způsob, který máme před sebou, je omezit to rozsvištění výdajů, které se teď eh, plánují na národní úrovni. To samozřejmě znamená, že ty údaje muset, budou muset být zorganizovány tak, aby, eh, takže se to vojensky bude eh, rozhodovat na úrovni několika zemí jenom. Tak to prostě je. Čtyři až pět zemí, nebo sedm zemí, prakticky eh, dává veškerý obraný rozpočet v Evropské unii. A to musíte mít na paměti, když eh, budete plánovat obrané výdaje. Já bych byl rád, aby tady společný rozpočet hrál větší úlohu. To by se mělo vytvořit. A je škoda, že, tam, že zatím neexistuje. K eh, sdílení zpravodajských informací. To si myslím, že je důležité nejenom v Evropě, a nejenom, že v Evropě to jde špatně. To jde špatně všude. A je to problém, zejména když musíme řešit takové ty nové krize, které řešíme. Jeden postřeh e, k tomu, co říkal pan Kopa. Řekl bych, že všichni, kteří si myslí, že článek 5 může být rozšířen nebo vykládán nějak jinak, tak budou nakonec přispívat k rozmělní na to. No, pardon, eh, ti se, eh, ti se sami klamou. Protože můžete říci, že ho budete vykládat jinak, ale to neznamená, že po právní stránce eh, ho můžete změnit. Protože kdybychom začali znovu debatovat o článku 5, tak skoncujeme s notem měli bychom velice obtížný vztah se Spojenými státy. Myslím si, že by bylo mnohem lepší zahájit eh, politické obrané konzultace mezi Evropskou unii a Spojenými státy, které by měly vymezit skutečné priority v eh, regionu eh, širšího zájmu Evropské unie. Protože tohle zatím nikdo nevyjasnil. A máme tady alespoň dva aktéry v tomto regionu, kteří jsou, kteří jsou velice důležití. A e, které Evropská unie a Spojené státy vnímají odlišně, a sice Rusko a Turecko. K těm dalším postřehům už nemám, co bych mnoho dodal. Souhlasím s tím, že existují jiné priority než obrana, ale já jsem tady dostal za úkol pohovořit o obraně. Samozřejmě jedná se o otázku politické rovnováhy a politického rozhodování, které priority eh, je tedy třeba, které, které, které priority mají být stanoveny. Já si myslím, že je důležité zajistit eh, efektivní obranu, aniž by se eh, narušil zbytečně hospodářský vývoj. Dobrá, já vám také děkuji. A souhlasím s tím, že článek 5 eh, by měl zůstat tak, jako je a neměl by se vykládat. My jsme ho vykládali, vyložili po, eh, po roce 2000, eh, nebo 9. září, jinak než v roce, nebo stejně jako v roce 45, takže nevím, proč bychom měli pokračovat jinak. Pan Van Norden má technickou poznámku. Ne, chtěl bych vyjasnění. Pan profesor Silvestry hovořil o komplexním přístupu. Jakoby komplexní přístup eh, byl proti eh, specializaci na jednotlivé úlohy a já si to nemyslím. Myslím si, že to je třeba říci jasně. Na komplexním přístupu není nic nového. Dříve jsme tomu říkali přístup srdce a mozku. Žádný eh, voják si nepředstavuje, že vyhrajete vojenský, jakýkoliv konflikt jenom vojenskými prostředky. Většina Eh, vojáků věří Klausevicovi. A sice, eh, že eh, válka je pokračováním konfliktu jinými prostředky. Problém je, že Evropská unie chce tak trochu obojí. Chce být jak civilním aktérem, tak vojenskou mocí, mocností. A já si myslím, že právě ambice EU narušuje eh, snahu spojenců o úspěch v Afganistánu, kde se za, za něj pořád nestaví tak, jak by měli. Takže nepředstavujeme si, že komplexní přístup eh, znamená, že je třeba mít všechno pod, v jedné kapitole. Znamená to, že musíte mít úzce skoordinované vojenské a civilní eh, kapacity ale to rozhodně není nic proti specializovanému rozdělení eh, rolí. Děkuji, pan Hamilton. Dobrá, tak já bych s tím souhlasil, takže tím eh, jste odpověděl vlastně první věc. To byla jistě určitě užitečná poznámka. Další věc eh, se týká změny jaderné doktríny. Já si myslím, že o to se teď nikdo nesnaží. Pokud se podíváte na nedávná prohlášení, tak tam se neustále hovořilo o trvalé důležitosti ostrašování a myslím si, že tady snahy opravdu nejsou. Ta otázka v ostrašování je jinak. Není to ani problém pro Spojené státy jako pro evropské spojence. Rozšířené ostrašování eh, v Americe, eh, Americké existuje, protože Evropané eh, chtěli něco takového, aby je, ujistilo, aby je to ujistovalo o bezpečnosti jejich vlastního prostředí. Já si nemyslím, že tato administrativa se snaží vnutit eh, příslušné eh, zbraně, pokud jde o, ten, o, o ty různé obrané štíty Evropanům. Pokud si Evropané budou myslet, že, ne, myslet, že nebudou, eh, pokud kdyby si Evropané mysleli, že nejsou třeba, tak by Američané stahli. Ale já si myslím, že takhle to Evropané prostě nevnímají. Neexistuje v Evropě žádný konsenzus o v užitečnosti nebo neužitečnosti těch prostředků, takže proto zůstanou. Potom je tady otázka toho článku 5 a toho, jak by Evropa neměli být ujištěni. Víte, po druhé světové válce a většinu 20. století evropské armády stály proti sobě. a po velké tragédii díky alianci začali uh, eh, tahnout za jeden pro vás. Němci a francouzi teď na sebe nemíří. Ani neplánují proti sobě své vojenské schopnosti. To je eh, jeden eh, z úspěchů této aliance. Řecko a Turecko vždycky svou dobře nevycházejí, ale jako spojenci potlčeli z některé své konflikty a rozhodně nenechali do, ve, nebo dojít k mm, válečnému konfliktu. Někdy eh, se tohleto často eh, opomíjí. Retorická otázka pro přátelé z EU by byla. Myslíte si opravdu, že eh, v pouto evropské solidarity stačí? Že kdyby tady na to nebylo, tak byste byli schopni si navzájem zaručit svoji bezpečnost? To si myslím, že je velká debatní otázka. Ukazuje to eh, na to, jakou roli na to hraje i v dalším vývoji EU. Já jsem tady nepochopil tu věc k eh, rozšíření článku 5, abych to tak upřímně řečeno pochopil, a eh, o 11. září. New York a Washington jsou součástí chráněného prostoru NATO. Takže to nikdo nechtěl rozšiřovat. Prostě to tak historicky eh, dopadlo. A otázkou je, jestli bychom měli rozšiřovat definici článku 5. A já si myslím, že eh, to by bylo příliš. To bychom zacházeli příliš daleko. Teď je dobré se eh, podívat na článek 4. Pokud se podíváte na tu zprávu moudrých, tak oni zdůrazňují, že na to musí vytvářet lepší partnerství na to musí mít schopnost spolupracovat s ostatními. A to zatím dobře nedělá. A uvědomte si, že do budoucna to tak bude třeba. Bude třeba to partnerství brát eh, vážně. A to s ohledem na, eh, na všechny jeho dopady. Článek 4 eh, vlastně je základem pro partnerství pro mír. To je vztah podle článku 4. Takže podívejte se na článek 4, protože si myslím, že na Lisabonském samitu z toho bude mnohem důležitější otázka. Ale souhlasím také s tím, že na to dnes nestačí na ty bezpečnostní výzvy, které řešíme. Je pořád dost důležité, ale nestačí, protože eh, nemá ty nástroje, které je, kterých je třeba. Dále bych řekl, že místo eh, rozšiřování článku 5, který eh, do momentu, až už nebude nic znamenat, tak je dobré eh, udělat krok zpátky a podívat se na všechny ty společenské problémy. A najednou dojdete k jinému závěru. Jediná povinnost, kterou my máme přes k sobě navzájem, je prostřednictvím článku 5 Severoatlantské smlouvy v reakci na tzv. ozbrojený útok ale eh, ty problémy, o kterých já jsem hovořil, nejsou eh, v ozbrojeným útokem. Nicméně mohly by být eh, mnohem pravděpodobnější a reálnější než útok nějakého státu. Takže proč nerozšířit to, co Evropská unie už v nedávné době dělá? V případě uh, nějaké katastrofy, ať už přírodní nebo člověkem způsobené, si navzájem pomůžeme. Proč to neříct? proč nemít nějaký závazek transatlantické solidarity, který doplní článek 5 eh, a jeho eh, ozbrojený rámec na to. To bylo něco jiného, to byla civilní solidarita. To by byla věc, eh, kterou, která by se nám teď moc hodila v Mexickém zálivu. Tam ale stejně bojujete s BP. Museli jsme to řešit v rámci hurikánu Katrina tak nám se vám vízel pomoc a my jsme si mysleli, že ji nepotřebujeme. paní, my bychom rádi takovou solidaritu a já doufám, že Evropská, Evropa by chtěli, aby Spojené státy pomáhaly v případě nějaké takové velké katastrofy, až nastane v Evropě. Takže snažme se eh, také eh, zamýšlet se nad euroamerickým eh, vztahem v tomto ohledu, protože ta odolnost společnosti je něco, co eh, nám eh, chybí. Je to taková díra v bezpečnostní architektuře, která není rozvinuta tak, jak by mohla být. Eh, Děkuji a nyní dám slovo paní Marinaky a paní doktorce Arbatové, aby se na to podívali z pohledu reformy OBSE. A poté se podíváme na návrh té smlouvy o evropské bezpečnosti prezidenta Medvěděve a potom začnu hned s panem Putikovem a panem Landsbergisem. Tak prosím, nejprve paní velvyslankyně a opět 10 minut. Já se pokusím. Děkuji, pane předsedo, to je pro mě velká čest i pro mou zemi, účastnice veřejného slyšení v Evropském parlamentu na téma, eh, které v podstatě eh, se týká Eh, architektury, bezpečnostní architektury a já se pokusím se na to podívat z perspektivy OBSE a zhruba vám říci, jaké jsou základní zkušenosti, které, jsme, eh, které máme s tím procesem Korfu, což eh, je vlastně takové dědictví našeho předsednictví. Eh, takže my v roce 2009 jsme převzali předsednictví po roce, který byl naplněn velkými eh, otázkami bezpečnostními eh, a mm, víte, že krize vždycky to je takový odrazový můstek pro zlepšení a ta krize z roku 2008, včetně ozbrojeného konfliktu v Gruzii, tak to všechno eh, nás vedlo k, tedy, k tomuto zamyšlení. A rok 2009 také i bylo 20. výročí pádu berlínské zdi a konce studené války. Toto výročí mm, mm, eh, bylo příležitosti, abychom se podívali na ty úspěchy za poslední dvě desetiletí, ale abychom se i zamysleli a přehodnotili, eh, jak to vypadá s bezpečností v Evropě. Krize z roku 2008 nám ukázala, že vize sjednoceného kontinentu, založeného na univerzálních hodnotách, um, tak jak se to vyjádřilo ve závěrečném aktu z Helsinek z roku 75 a z, jak se to vyjádřilo i v pařížské chartě, tak zatím to není realita pro všechny obyvatele v Evropě. Ta vize pořád ještě je platná pro některé. Hlavní rozdíl mezi prosincem 2008 a prosincem 2009 je v tom, že v tom mezidobí Všech 56 eh, států OBSE potvrdilo svůj závazek společně pracovat na tom, abychom naplnili tuto vizi na základě AKI OBSE a abychom všichni eh, pochopili, o co jde, tak dovolte, abych zmínila některé citace toho hlavního dokumentu, který je tím AKI OBSE. Za prvé, Helsinské desatero a ty hlavní principy, kdy se propojuje bezpečnost mezi státy se stabilitou. A komplexní přístup k bezpečnosti také i znamená eh, takové základní principy, jako že bezpečnost je nedělitelná, jak je to uvedeno i v pařížské chartě z roku 99. Mm, to znamená, bezpečnost každého státu je Eh, nedělitelná, je součástí bezpečnosti všech ostatních. I ta charta eh, bezpečnosti, která byla přijata v Istanbulu na samitu OBSE. Zde zúčastněné strany potvrdily svůj závazek, že budou budovat své vztahy v souladu s koncepcí eh, společné komplexní bezpečnosti založené na rovném partnerství, solidaritě a transparentnosti. Bezpečnost každého eh, zúčastněného státu je neoddělitelně propojena s bezpečností ostatních. Prosím, pomalej kvůli tlumočení. A takže hm, musíme řešit tedy tu eh, lidskou, politickou a vojenskou eh, eh, součást bezpečnosti. Je to jeden celek. A potom v roce 1994 také i Code of Conduct zmiňuje, že zúčastněné státy neposílí, nemohou posilovat svoji bezpečnost na úkor bezpečnosti států jiných. A všech 56 států OBSE splní tento závazek? Já se obávám, že ne za posledních 20 let většina těchto závazků byla porušována nebo špatně vykládána nebo selektivně aplikována. A proto e, není překvapením, že v lednu 2009, když Řecko převzalo předsednictví OBSE, tak téměř každý bod bezpečnostní agendy e, e, v podstatě byl spochybňován. Etnické napětí, konflikty, nevyřešené pohraniční spory pořád na Jižní Kavkaz, e, Západní Balkán, Východní Evropa, tam všude jsou tyto incidenty. A ten demokratizační proces se často zastavil, nebo naopak se obrátil směrem zpět v různých regionech a i ta základní struktura mm, pro eh, důvěru a kontrolu zbraní, tak to již dva půl roku někde spí. A nesmíme zapomenout, že toto je vlastně základním kamenem mm, evropské bezpečnosti. To je režim, který i usnadnil eh, zničení více než 60 tisíc kusů vojenského materiálu zbraní od roku 92 a vlastně tím se eliminovala možnost nějaké velké války, velkého válečného konfliktu v Evropě. A ještě napětí a nedůvěra v tom širším evropském regionu, to podkopalo solidaritu v Evropě, eh, to podkopalo to, abychom společně řešili hrozby v Afganistánu a jinde. Evropská bezpečnost eh, eh, v podstatě mm, mm, mm, Eh, potřebovala eh, novou, no, novou spruhu, novou akci. A prezident Medvěděv tedy apeloval na to, že ten evropský bezpečnostní dialog by měl směřovat k tomu přijetí evropského bezpečnostního mechanismu. A Eh, mm, pokud Rusko má právem či neprávem hm, pocit, eh, že je hm, plnohodnotným účastníkem evropského bezpečnostního systému, tak to je třeba tedy brát vážně. A eh, vážně to musí brát každý člen OBSE. A apel Ruska vytvořit evropskou bezpečnost, tak na to navázal Sarkozy, francouzský prezident, který formuloval potřebu komplexního přístupu k bezpečnosti a to vlastně byl základ eh, takových úvah všech států OBSE, které eh, se snaží nyní definovat eh, ty příčiny, které vedly k tomu podkopání důvěry v našem prostoru. Řecké předsednictvo od samého počátku bylo přesvědčeno, že tyto výzvy musíme použít jako odrazový mustek k tomu, abychom napravili situaci. Také jsme i názoru, že eh, otevřený dialog bona fide, že to je něco, co chybělo při řešení eh, stávajících problémů s bezpečností. A základ tohoto procesu z Korfu, od Helsinek na Korfu, hm, došlo k výměně názorů, to bylo v, eh, v prosinci 2008 Eh, eh, mezi ministry v rámci rady, ale tam padlo více otázek než odpovědí. Šest měsíců na to, po extenzivních konzultacích ve Vídni, 56 ministrů se sešlo opět v červnu 2009 na Korfu, kde se dohodli, že je třeba společně se zamyslet nad výzvami a bezpečností v Evropě a bezpečností Evropu, Evropy a to v duchu partnerství a na základě aký OBSE, které tam znovu potvrdili. A dále na základě společných guidelines z Korfu eh, eh, ve Vídni jsme konali formální konsultace, abychom zhodnotili stávající situaci eh, z pohledu všech dimenzí, abychom pochopili, jaké jsou ty prioritní hrozby, které hrozí bezpečnosti Během těchto konzultací tento proces začal již mm, generovat první výsledky. To znamená e, pocit vzájemné, e, vzájemného respektu, pochopení, snaha naslouchat si a postupné mm, znovu nastolování ducha partnerství. Ale co ještě důležitějšího, mm, vlastně vytvořila se cesta pro přijetí politické deklarace, politického rozhodnutí v Aténách a ten proces na Korfu vlastně začal jako iniciativa předsedů, tak nakonec se to stalo velkým úspěchem, eh, na kterém se podílelo všech 56 států a nebylo by to kompletní, kdyby to neha, nezahrnovalo i parlamentní schromáždění OBSE, tedy naše partnery i ve spolupráci. A proto v prosinci v Atenách ministři rozhodli, že, mm, e, že vyzvou parlamentní schromáždění, naše partnery od Středozemního moře a další partnery, aby také se zapojili do tohoto procesu. Od e, Aten do Alma-Aty v Kazachstánu v roce 2010 Eh, Kazachstán začal předsedat eh, procesu a mm, přišel s konkrétními návrhy, jak zlepšit eh, možnosti OBSE ve všech oblastech, kde se identifikovaly nedostatky a to je něco, co teď se právě analyzuje. A ještě důležitější je prostřednictvím dialogu a prostřednictvím výměny myšlenek dochází k lepšímu zemného pochopení. A hodnota celého toho procesu spočívá v tom, že jde o proces nesmíme zapomenat, že eh, pět 35 lety, když, nas, když začal helsinský proces, tak bylo předloženo více eh, eh, než tisíc různých návrhů, než vlastně byl přijat závěrečný akt z Helsinek. A i zde nakonec byl vytvořen ten duch z Helsinek a nakonec to vedlo ke znovu sjednocení našeho kontinentu. A jak dopředu? Znovu nastolení důvěry a mm, překonávání rozdílu, rozdílu v názorech. To trvá určitou dobu. Vyřešit hlavní problémy v Evropě to je, znamená více než vytvoření pozitivní atmosféry. A proto naším cílem by mělo být chovat se ambiciozně a pragmaticky, snažit se o konkrétní výsledky, i když to bude asi trvat déle, než se původně plánovalo. A e, ministři tedy na nadcházející radě v Alma-Ati 16. 17. července tohoto roku by měli poskytnout takové politické orientace pro to, jak by se měl vyvíjet tento proces a jak bychom měli se chovat ambiciozně a e, ke konci roku e, se to potvrdí v Astana. A poprvé vlastně bylo potvrzeno, že ten summit Mm, na konci roku nebude koncem cesty. Ne, my jsme pouze na začátku procesu z Korfu. A kromě toho, ve světle tohoto samitu, jak navrhl Kazachstán, který předsedá OBSE, tak máme za to, že je třeba i zachovat tu dynamiku procesu z Korfu, tak abychom mohli prosazovat naše strategické cíle v klíčových otázkách, které patří eh, do té základní komplexní strategické koncepce, a to strukturovaněji. V tomto duchu strategická vize získává většinu a větší podporu a e, jde o posílení e, bezpečnostní komunity od pod Vancouver po Vladivostok, tak aby nikdo neměl pocit, že je vyloučen z toho či ohrožen. A e, použití síly již není žádnou alternativou, není to možné. Dámy a pánové, otázka, která často se nastoluje, proč ten dialog o evropské bezpečnosti by se měl provádět v rámci OBSE a ne v jiné instanci. Dva hlavní důvody dovolte. Za prvé, Eh, inkluzivní členství v OBSE, kde eh, v podstatě máme většinu států severní polokoule a kde všechny, všechny státy jsou na stejné úrovni. A za druhé je to koncepce OBSE, eh, to znamená komplexní, nedělitelné bezpečnosti založené na spolupráci. To je taková naše ochranámka OBSE, ale je to vlastně koncepce, která platí na celém světě. A zde naše koncepce E, e, e, se netýká pouze rovnováhy vojenských sil. Ne, znamená to, že je třeba tedy ty příčiny krize, ať jsou ekologické, humanitární, ekonomické, že ty je třeba také řešit spolu zároveň s tou otázkou budování důvěry a s, spolu s tou vojenskou transparentností. Vycházíme z té koncepce eh, nedělitelné komplexní eh, bezpečnosti založené na spolupráci, což znamená, že eh, zúčastněné státy to i oživili v politickém prohlášení z prosince minulého roku kdy znovu potvrdili tento proces Korfu, který dostal novou dynamiku. Novou dynamiku dostala i ta spolupráce od Vancouveru po Vladivostok tak jak to i figurovalo v tom prvním prohlášení. Děkuji. A ten proces z Korfu tedy je založen na stejných hodnotách jako Evropská unie a to je bezpečnost začíná eh, těmi otázkami lidské eh, důstojnosti všech jednotlivců, všech osob a mm, zde je to tedy proces, který podporují všechny členské státy OSE, všechny členské státy EU, je to založené na společných hodnotách našeho kontinentu, reflektuje tento proces naše eh, základní klíčové hodnoty, které jsou neodiskutovatelné a, mm, eh, a to je jediná možnost, jak řešit výzvy 21. století. Řecko je hrdé, že mohlo přispět k tomuto úsilí a že eh, zastupovalo tyto vize a hodnoty eh, Evropy v rámci předsednictví v OBSE. Děkuji a nyní paní doktorka Arbatová. Uh, Mnohokrát děkuji za pozvání na vaše slyšení a za to, že vám zde mohu eh, popsat eh, ruský pohled na nejdůležitější eh, otázky mezinárodních vztahů. Je pro mě velice symbolické, že toto slyšení probíhá 22. června. Mě to připomíná. Nám to připomíná, bych řekla. Tu no, největší národní tragédii v moderní historii Ruska. Stejně tak jako hrdinský čin e, sovětského lidu, e, který e, nemůže narušit totalitární povaha stalinského režimu. Já bych se zaměřila na evropskou bezpečnostní architekturu a na to, jestli, je, jestli ji potřebujeme za prvé, za druhé na iniciativu o Ruska, a to, v čem spočívá. A za třetí je tady potom ta nekonečná otázka, co by se mělo udělat. Já jsem nedávno byla ehm, na konferenci o vztahu Ruska a EU a jeden z mých kolegů eh, řekl, proč bychom měli změnit eh, stávající bezpečnostní systém, pokud eh, můžeme zajistit svou bezpečnost bez Ruska. Nemůžeme to udělat proti Rusku, ale bez Ruska ano. Já jsem eh, proto přišla s dvojí námitkou. Za prvé, evropská bezpečnost se nemůže omezit na Evropskou unii nebo do hranic Evropské unie a NATO. Ty hrozby jsou nadárodní a jsou dobře známé a Rusko je velmi potřeba k jejich řešení. A za druhé, Zem tomu, že eh, Rusko sdílí kontinent s Evropskou unii a s NATO, které mají eh, impozantní, na nejvíc impozantní eh, hospodářský a vojenský potenciál, tak bez Ruska nebo cokoliv bez Ruska bude vždycky v Moskvě vykládáno i jako proti Rusku. A, a Hlavní problém evropské bezpečnosti je, že Rusko eh, zatím nenašlo, eh, ani mu nebylo nabídnuto vhodné místo v postbipolární Evropě. Obyčejně eh, všechny světové války končily mírovou konferencí, kde se vytvořil lanová pravidla v chování a nový světový řád. Nic takového se nestalo po studené válce. Už jenom to, že se zhroutil východ, vytvořilo na západě dojem, že není třeba nic měnit. Předchozí bipolární nebo binární systém byl velice primitivní, nicméně svou roli plnil. Válka skončila před 20 lety, studená válka, a, vytvo- a vznikly nebo objevily se nové bezpečnostní hrozby. Ale pokud se podíváme na stávající bezpečnostní eh, strukturu, tak se jedná pořád o hromadu starých eh, fragmentů s novými inovacemi některými, které eh, nestačí na nové bezpečnostní výzvy. Dva konflikty po konci bipolarity, a sice krize v Kosovu v roce 99 a krize na Kavkaze v roce 2008, jsou eh, nejvýřečnějším důkazem o tom, eh, že žádná z těchto institucí není eh, vytvořena na řešení těchto konfliktů, ačkoliv, pro, ačkoliv to mají za úkol. Byla to první vážná krize po studené válce. No, byly to první krize. OBSE bylo paralizováno i Bezpečnostní rada OSN a zasáhlo NATO. Ovšem, e, jeho původ z studené války a jeho e, východní geopolitické rozšíření a jeho útočné operace mimo e, oblast působnosti se eh, staly problémem, bezpečnostní problémy ve vztahu Ruska se Západem. Jak eh, to řekl jeden můj německý kolega, na to na to je bipolární myšlenkou v eh, prostředí postbipolárním bezpečnostním. A jediná instituce, která dvakrát převzala tu obtížnou úlohu zprostředkovatele mezi NATO a ruském je Evropská unie, což sama o sobě není mm, přísně vzato bezpečnostní instituce. A teď se podíváme na Medvedevovu iniciativu. Otřes vyvolaný kavkazovou krizí a nebezpečí jejího v opakování v prostoru eh, společenství nezávislých států vyvolal nebo obnovila debatu v Evropě o návrhu eh, prezidenta Medvěděva o nové bezpečnostní architektuře. Nedávno, eh, ne na začátku to bylo hodně skeptické, ta debata. Někteří analytici říkali, že to je jako Gorbačovova iniciativa se společným evropským domovem. Jiní říkali, že Medvěděvův návrh byl nebo měl za cíl eh, vrazit klín do vztahu mezi Evropou a Amerikou. Nicméně v zásadě by Medvedevův návrh byl, měl být vnímán jako signál, že eh, evropská bezpečnostní architektura nefunguje, je zastaralá. A proto je hm, třeba ji zásadním způsobem přestrojit. Potom eh, o půl roku později přišel tedy návrh Evropské bezpečnostní smlouvy a vy znáte ten obsah, takže já to tady nebudu opakovat. Protože nemáme dost času. A eh, zdůrazním tedy jenom několik věcí. Ta smlouva by měla být právně závazná, je adresována a všem eh, v evropském regionu od Vladivostoku po eh, Vancouveru. Hovoří se, eh, nebo mm, a odkazuje se tam na, na nebo je tam, jsou tam v ostanovení kolektivní bezpečnosti podobné severoatlantické smlouvě. Ale vzhledem k tomu, že tam není definice a mechanismus vykonávání tak eh, údajně nevyhnutitelná. V zásadě se jedná o takzvanou tvrdou bezpečnost, protože eh, hrozba evropské bezpečnosti je právě taková. Nejtvrdším ehm, protivníci eh, říkají, že je to proti euroatlantickému vztahu. To jde ale proti jádru toho návrhu. Tam se odráží eh, ve dvou ohledech realita. Za prvé, ta tzv. tvrdá bezpečnost, eh, na té pořád Rusku záleží. A mm, pokud se současná situace nezmění, tak, tak tam bude pořád tlak. Eh, to, že Rusko trvalo na právní závaznosti té smlouvy, je dáno historickou zkušeností, například po eh, rozšíření NATO, po eh, sjednocení Německa. Ale je ironické, že si prakticky můžeme těžko představit, že by jakýkoliv eh, stát se obrátil o pomoc na Rusko. Nicméně různé státy se obracejí na Spojené státy kdy by eh, býval, eh, tady býval nebyl takový odpor vůči medvěděvým návrhům, tak by se to mohlo bývalo eh, mohlo bývalo použít ke konstruktivní debatě. Pokud jde o pokus, pokusy Ruska vrazit klín mezi euroatlantického, do euroatlantického vztahu, tak to by se asi nikomu nepodařilo, pokud by nebyly žádné závažně problémy mezi Evropou a Spojenými státy. A je paradoxní, že eh, Obamova administrativa naznačila, jak eh, hluboké a rozsáhlé jsou ty eh, fundamentální rozdíly, protože teď už se nedají vrhat jenom na Bushovu administrativu. Co by se tady mělo udělat? To je poslední věc, o které chci hovořit. Asi víte, že jak Rusko, tak Západ se shodli nevytvořit nové instituce a nerušit ty staré, ty stávající. Takže jak by eh, se měl předělat ten eh, stávající bezpečnostní systém? Já si myslím, že optimálním řešením by, by eh, bylo přerozdělit staré funkce a úlohy mezi stávající struktury. základem eh, eh, ekonomické bezpečnosti eh, v Evropě by měl měla být spolupráce mezi EU, Ukrajinou, Ruskem a dalšími státy CIS a Tureckem. Bezpečnost v Evropě pro řešení a potlačování konfliktu a extremistických hnutí lze eh, zajistit eh, spoluprací Evropské unie s Ruskem a dalšími příslušnými státy. Eh, vytvoření jednotek rychlé reakce a prostředků pro rychlou arbitráž by bylo třeba. Kromě toho by bylo také třeba vytvořit systémy letecké obrany a také EUCIS e eh, by měla být středobodem panevropského společenství pro boj s mezinárodním organizovaným zločinem. Také eh, je třeba eh, zajistit spoluprací NATO a Ruska s účastí CSTO řešení bezpečnostních problémů ve Střední Asii, Afghánistánu, Iránu a možná i Pákistánu. Potom eh, humanitární aspekty bezpečnosti, to znamená eh, lidská práva a eh, víza a tak podobně lze vyřešit spoluprácí v OBSE, Radou Evropy a Evropskou unii. Je zřejmé, že po Lisabonské smlouvě Evropská unie je klíčovým hráčem v evropské bezpečnosti. A evropská bezpečnost Eh, bude stále eh, více evropskou věcí. Budoucí úloha Evropské unie v mezinárodních vztazích bude záviset na její schopnosti eh, vyrovnávat se s těmito výzvami, s evropskou integrací a uplatňovat nové zásady a normy interakce s partnery mimo jejich, jejich vlastními strukturami, nebo eh, jejich vlastní struktur, čili s Ruskem například. Eh, pokud jde o NATO, tak to by se mělo zaměřovat na externí bezpečnost euroatlantického prostoru. A to si myslím, eh, že by potom mohlo být novým základem takového postbipolárního atlanticismu. Děkuji. Very much. Now, Mr. please. Děkuji a nyní pan Butikov. Děkuji, pane předsedo co se týče paní doktorky Arbatové, hned bych chtěl na ní navázat. Ona řekla, bez Ruska znamená proti Rusku. Já nevím, jestli nám tento způsob tvrzení pomůže. Nikdo z nás neříká bez Ruska. S Ruskem však také neznamená, že budeme jednat podle ruské koncepce. A byl bych vám velice vděčný, nebo byl jsem vám velice vděčný, paní doktorko Arbatova, že jste uvedla eh, v tomto vývodu, že na to je součástí problému. To je nápomocno eh, při vnímání této diskuze. <clears throat> Další řečník uvedl, že úkolem na to je organizovat kolektivní obranu. Pokud to přísně vzato mm, chápeme, tak eh, toto poslání je čím dál více spochybňováno. Eh, dochází k podkovávání této strategie. Pokud jsem to dobře pochopila, pokud je toto ta analýza, tak si kladu otázku, kam zasazujete úkol kolektivní obrany, nebo je to zbytečný úkol? A pak mám otázku na pana Hamiltona. Za prvé jsem rád, že zde byla kvalifikována role EU jako úloha, která souvisí s těmito třemi pilíři, které si často vzájemně překáží. Mám tady jednu otázku. Za prvé, chtěl bych vědět, zda EU v rámci jednoho e, z těchto e, pilířů má také za úkol zajišťovat e, vysokou bezpečnost Chtěl bych vědět, zda je to pouze určitá výjimka nebo odchylka, co vlastně by nemělo existovat, nebo zde existuje nějaká logika, kterou bychom mohli popsat. A druhá otázka. Van Ordner řekl, že dochází k rozdělování úkolů mezi jednotlivými institucemi. Přesto tady je úkol integrace v rámci těch jednotlivých eh, příspěvků. Jak je toto koordinováno? Podle toho, co uvedla paní Albright a její skupina, vidím tady určitou eh, tendenci k eh, evropeizaci NATO. A proto si říkám, jestli tady nedochází k zbytečnému překrývání a tudíž, že se neakceptuje rozdělení úkolů a že je zde určitá snaha na to zajistit si odpovědnost za všechny úkoly. A poslední otázka. Mě zajímá bezpečnostní úkola EU eh, e a tady jsem vnímal velmi odlišné systém, signály z Washingtonu. Když si čtu eh, články z International Herald Tribune, tak tam se vůbec nehovoří o evropské bezpečnosti. Ve vašem vstupu to bylo popsáno jinak. Co to znamená? Jsou tady jiná stanoviska ve Washingtonu? Paní Clinton eh, zastupovala pozice obou těchto názorů, nebo to musíme nějakým způsobem vyselektovat? Thank you. Děkuji, pane předsedo. Moje otázka je na eh, profesory Silvestriho a Hamiltona. Pokud si pamatuji ještě z mé předchozí kariéry, eh, tak eh, v roce 93 prezident Jelcin přišel s myšlenkou pan Evropské bezpečnostní smlouvy, která by měla nahradit NATO, které údajně bylo zastaralé stejně jako Varšavský pakt také byl zastaralý. A vlastně došlo by k takové konsolidaci evropských států a vytvořilo by se takové společenství s Ruskem a s tím, že by tady byla koncepce soft veta, to znamená nic bez Ruska, a tím by vznikla nová politická agenda pro Evropu. A kromě toho asi i by to byla Evropa takzvaného sdíleného kontinentu, který by se oddělil od transatlantických spojenců. A my tehdy my jsme v Evropě nebyli tak naivní. A e, nám bylo jasné, o jaký jde krok Ruska. A vlastně e, ta koncepce nic bez Ruska jak to vypadá, tak opět se začíná objevovat a prosazovat. I dnes jsme slyšeli, že nic bez Ruska a to je paranoicky vždycky eh, interpretováno Moskvou, že eh, to znamená, že eh, je to namířeno proti Ruska, proti Rusku. A i i na Horní Karabach a další oblast mm, Azerbajdžán také e, nemohly bez Ruska být obsazeny Armenii. A to znamená, že mm, nový je ta koncepce prezidenta Medvěděva, to znamená ta panevropská, evro, panevropská bezpečnost. To je, to tady, toho máme hezký příklad na Kavkazu. No, to je asi něco nového, o čem bychom měli diskutovat, anebo je to pouze replika toho, co již od nich jsme slyšeli vždycky. Pokud zde budou nějaké rozdíly, tak jaké jsou? Jaké jsou to rozdíly? Děkuji a nyní máme dvě žádosti od těch, kteří již položili otázku v prvním kole. Je to paní Lezing a paní Gomeš já bych apeloval na vás, abyste skutečně zapomněli na ty otázky a e, spíše se obrátím na panelisty, aby zareagovali, protože ještě nás čeká velice důležité téma a e, s tím čeká pan Brok, který e, bude prezentovat toto téma a tak prosím. To je můj apel. A proto dám teď slovo rovnou panelistům, aby zareagovali a pak uzavřem diskuzi a přejdeme k dalšímu bodu programu. Tak prosím, pane Silvestry a poté pan Hamilton. Okay. Okay. Can you... No dobře, tak pokud se vám to podaří za 30 vteřin, tak, vteřin, tak prosím, paní Lezinková. 30 vteřin ale. Potom ano, dobře. Excuse me, now. Mrs. Gomes, Pani Gomes, také 30 vteřin. Souhlasíte s panem Danem Hamiltonem, že krom na místo evropské mise eh, eh, v, eh, v Gruzii, že to mohlo udělat OBSE? To řekla i paní Arbatové. Ona s tím nesouhlasí. Ona si myslí, že Eh, OBSE bylo paralizováno, nebylo akceschopné. A teď na paní profesorku Arbatovou. Myslíte si, že ta neochota mm, Evropy eh, vstupovat do nové architektury, kterou navrhuje Rusko, že to je spojeno se skutečností, že je zde takové podezření, že Rusko eh, je tedy mm, mocností, která autokraticky řeší různé situace, jako třeba otázku ochrany lidských práv v Rusku nebo eh, v dalších regionech. Paní Stále bylo eh, říkáno eh, ne bez Ruska. Chtěla bych se zeptat, zda není problematické, pokud v strategii 2020 to sice je uvedeno, že tady jsou přátelské vztahy vůči Rusku, ale zároveň je zdůrazněno, že je nutné se chránit před možností, že Rusko se bude vyvíjet nepřátelským způsobem. A na závěr bych chtěla ještě uvést, že se domnívám, že bezpečnostní systém musí eh, chránit legitimní zájmy všech zúčastněných a na to 2020 tak nečiní. Tady je otázka otevřených dveří ohledně Ukrajiny a dalších žadatelů a e, to znamená, že zde bylo toto členství zamítnuto, proto jsem velice e, zvědavá na názory našich řečníků. Děkuji nyní pan Silvestry a potom paní eh, Marinaky a paní Arbatova. Eh, na pana Butikova bych řekl, že řekl jsem, že na to mm, dnes poskytuje méně bezpečnosti než dříve. To neznamená, že jiné instituce eh, by poskytovaly tuto kolektivní obranu a Mm, bohužel instituce nebo orgány pro kolektivní bezpečnost se oslabují. A ten základní náš požadavek v Evropě je, pokud se domníváme, že zde vzniknou nebo vznikají některé nové hrozby, které si vyžadují kolektivní obranu, je, že musíme být bok, po, po našem boku Spojené státy a že ty eh, musí tedy eh, eh, vlastně substituovat mm, ty naše nedostatečné kapacity. Ale otázka je, zda Spojené státy budou po našem boku, když je budeme potřebovat. A dnes to není tak evidentní, jako v minulosti. Řeknu to takto. Já si nemyslím, že my, Evropané, zničíme NATO. Jediný stát, který může zničit NATO, jsou Spojené státy. A Spojené státy ne, že by ho zničili, ale mohli by snížit roli NATO, protože NATO nebude schopno poskytovat takové služby a takovou pomoc, kterou budou potřebovat Spojené státy. A proto si myslím, že nadešla chvíle, abychom vedli diskuzi ne o tom, jak nahradit nebo změnit na to, ale vůbec, abychom lépe Eh, pochopili, abychom my, Evropané, lépe eh, mm, pochopili Spojené státy a abychom tedy my, zastoup, mm, zastoupení Evropskou unii, abychom si ujasnili, o co nám jde do budoucna. A eh, k otázce Jelcina v roce 93 a vůbec ta diskuze o tom mluvila Nadia Arbatová a další, uvidím, co k tomu řeknou. Já bych tomu řekl, že ano, je zde pro Rusko, pokud jde o Rusko, tak zde je problém vůbec pochopit, co Rusko chce. Pokud já jsem dobře pochopil ten poslední dokument, tu, tu vojenskou strategii Rusu, tak to vypadá, mm, aspoň, aspoň ruku, ruský ministr obrany tam říká, že ta hlavní hrozba pro Rusko je pořád na to A také i tam dělají rozdíl mezi tou velkou, největší hrozbou a tím rizikem. Eh, eh, a pokud je to pořád na to, i když to není oper, operativní hrozba, tak to znamená, že potom, když mají tento pocit, tak je těžké mm, mm, vypracovat nějaký společný bezpečnostní dokument. To je problém Rusů. Já nemyslím, že my bychom se měli bát nějaké dominace eh, Ruska v Evropské unii nebo v západní Evropě. Naopak, spíše to je asi hm, Rusové se bojí hm, nějaké eh, hm, ekonomické kulturní nadvlády západu nad Ruskem ale ten fakt, že nemáme jasnou mm, definici bezpečnosti, kterou by nám poskytovali Rusové, tak to je to, co potřebujeme. Rainer Butichover se mi eh, ptal na související otázky o Evropské unii, zaprvé eh, ohledně té tzv. tvrdé bezpečnosti. Já bych řekl, že Balkán nevím, jestli se tomu řekne, to dá bezpečnost, nicméně ta Evropská unie vede. Došlo tam k přechodu, kde na to muselo udělat určitou část, ale Evropská unie měla ten rámec a, a v Evropská a Spojené státy byly, podpo, byly vstřícné. A dokonce tam a, a, američtí a, důstojníci byli přiřazeni pod evropské vedení, pod evropské vedení mise, čili tam je velká podpora. Potom eh, k té teologii, jak říkáte. V zásadě se jedná o eh, stejný soubor eh, zemí a mm, sil, akorát je to v jiných myšlenkách, tedy v jiných institucích, které spolu navzájem nemluví, ačkoliv mají stejné sídlo. Jedná se o NATO versus EU? Ani tak ne. Jde spíš o to, co musíme udělat společně, abychom mohli čelit těm bezpečnostním výzvám. Ta stará debata v 90. letech se vedla o tom, že jedna z těch institucí musela vždycky e, jít do nějaké krize dřív. Měla to být EU nebo NATO? Já myslím, že teď e, jich máme spoustu, abychom se mohli střídat. Takže e, ta stará debata už nedává smysl. Eh, eh, debata, která skončila s tím uspořádáním Berlin Plus. A sice, že pokud na to má něco udělat, tak by eh, pomohlo EU s užitým aktivy. A tady se vracíme k té tvrdé bezpečnosti. Podívejte se na další příklady, jako je Kongo. Evropská unie, upřímně řečeno, nemá ten výtah nebo tu spravodajskou kapacitu ty mise provázet. a, takže Američané tam, vás tam musí odvést letadly. Můžete to udělat, ale nemáte na to kapacitu. Potom jsou tady další síly. Eh, můžete se rozhodnout, eh, že eh, něco udělá na to, nebo to nebude dělat na to, ale EU, ale bude přitom mít k přístup k aktivům na to, nebo obě dvě ty instituce se zapojí do toho, jako na Balkáně, v Afganistánu a nebo ani jedna. A potom tady bude zase ta koalice eh, dobrovolníků. A teď eh, se zase dostáváme k otázce národních států, jestli řešit eh, ty problémy společně nebo ne. Mohli bychom říct, že bychom potřebovali obrácené Berlin Plus, protože na to nedělá spoustu věcí v civilní oblasti, které EU dělá. Takže pokud bude angažované na to, tak bude potřebovat aktiva EU. A podle jakých postupů bychom tohle brali? to je stejně legitimní debata jako to eh, druhé. A potom ta poslední otázka k eh, dvojakosti vztahu eh, USA k EU. Myslím si, že ministrině Clintová jasně v březnu řekla, že tato administrativa nemá už žádné problémy s v EU a chce být jejím partnerem. Pokud jde o vytvoření eh, civilního jádra, tak to je také v pořádku. Eh, pan velvyslanec Herb eh, je také s tím srozuměn a říkal, že je třeba hledat určité vazby. A já dám příklad, kdy Evropská unie nereagovala. Máme tady seznamy, obě strany, seznamy zemí, které jsou ohrožené a nezdílíme je. A jsou pravděpodobně stejné, ale proč si nevyměníme tohle nebo informace, nebo zaměstnance. Eh, z americké zahraniční služby nebo eh, z podniku paní Ashton. Evropská unie eh, tohle to odmítla, a, takže ne, že by se Spojené státy nesnažily. Ale souhlasím, že je to určitě, určitým způsobem dvojznačné. Často Spojené státy se staví eh, dvojznačně k EU, eh, vzhledem k tomu, že Evropané se k ní staví také a taky. Tak. Podívejte se na Lisabonskou smlouvu. Ve Washingtonu my si říkáme, eh, že to vlastně zhoršilo naši vzájemnou spolupráci, protože teď je tady takový zmatený obraz od schválení Lisabonské smlouvy. Osm let jste říkali, že bude jedno telefonní číslo a jeden jednoduchý způsob, jak spolupracovat, zatím je zmatek. Takže američané nechápou EU, my nejsme uvnitř, je to nejdůležitější organizace na světě, e, jejíž nejsme členy, abych tak řekl. Ale musíme ji chápat. A proto ta e, dvojznačnost našich e, postojů. Dobrá, děkuji vám. Nyní paní Valeslankyně Marinaky a potom paní Arvatová velice stručně. Děkuji, já se pokusím to říct co nejstručněji. Se zpětným ohledem i e, ti, kdo chtěli e, to uzavřít, eh, už litují nepřítomnosti e, Spojených států a, a vlastně by e, chtěli e, americkou přítomnost obnovit. Ono nějakou dobu trvalo, než e, ostatní, eh, kteří eh, jsou v terénu, eh, si uvědomili, že mít tam dvě strany je lepší, než mít tam jednu. Protože mít tam někoho, kdo sleduje a dosvědčí to, co se tam dělo, je vždycky lepší. A to nehovořím o tom, jak velkou černou díru za sebou a o, a nechala potřeba vytvořit demokratické instituce v Gruzii. A nikdo se k tomu nehodil do značné míry, k tomuto úkoli. Takže je to opravdu těžká úloha, ale jakmile už je něco eh, zničené, jakmile už je potom veta, tak se to těžko oživuje. Podívejte se, my jsme měli eh, orgán eh, Demorg, a nevzdali jsme to, ale nakonec jsme si uvědomili, že bojujeme se nerovným přítelem a uzavřeli jsme tu misi a teď se to pokoušíme obnovit a uvidíme, jestli se nám to povede. Děkuji, paní Arbatova. Tak jenom několik slov k NATO. Já bych e, se pokusila trošku opravit e, Stefana. V e, ruské vojenské doktríně rozšíření NATO se nedefinuje jako hrozba, ale jako nebezpečí. A nejde ani o politické rozšíření, ale o rozšíření vojenské eh, infrastruktury NATO blíže k eh, hranicím Ruska. Já si myslím, že kritická pozice Ruska k NATO by se nikdy nevytvořila, kdyby po konci bipolárního světa NATO ukončilo eh, své eh, vnitřní eh, reformy a kdyby si našlo svoji postbipolární identitu. Ono je možné být tak trochu vojenskou aliancí a tak trochu bezpečnostní institucí EU. Jak v Rusku říkáme, člověk nemůže být tak trochu těhotný. Buď je to tak, anebo naopak. Pokud jde o ty dvě krize, tak ty eh, byly eh, spuštěny místním vývojem, ale asi chápete, že velkým důvodem byly rozdíly mezi Ruskem a NATO a eh, jeho obavy z tzv. NATOizace evropské bezpečnosti. A potom je tady Kavkaz. A jaký je vztah Ruska s NATO kvůli tomu? Podívejme se tomu pravdivě do tváře. A potom vaše otázka k OBS. Rusko bylo velice nadšené po konci studené války o eh, nové úloz, eh, ohledně nové úlohy OBSE. Ale bohužel zbytek světa to vůbec nezajímalo. Transformace OBSE. Postkomunistický prostor byl rozdělen do, mezi, dvou, mezi dvě vojenské instituce bezpečnosti. Na to eh, začalo být odpovědné za střední a východní Evropu a OBSE začalo být odpovědné za prostor společenství nezávislých států. OBSE docela jistě zůstane hlavním mezinárodním fórem široké politické debaty v euroatlantickém regionu. Nicméně právě OBSE přesunulo svůj důraz z tradičních misí do prostoru eh, na východ od Vídně a na humanitární otázky. Takže já si myslím, že bude velice těžké eh, transformovat OBSE v tom postbipolárním nebo ozměnit jej je na takovou postbipolární bezpečnostní instituci. Možná, že kdyby, eh, že kdyby to šlo, ale bylo by to potom vlastně instituce EU. Pokud je o vztahy EU-Rusko, tak samozřejmě je tady hluboká nedůvěra mezi Ruskem a Evropskou unii. Proč? Po zhroucení eh, Sovětského svazu naše očekávání byla velmi vysoká. Myslím, že na obou stranách vlastně. Evropská unie si myslela, že z Ruska se stane vzkvétající demokracie přes noc. A Rusko doufalo, že Evropská unie mu pomůže nalézt si eh, řádné místo v postbipolární Evropě. A musím vám připomenout, že i když v 90. letech eh, říkáme, že eh, bylo vlastně nejpříznivější období rusko-západních vztahů, tak rozhodnutí o rozšíření NATO bylo přijato za Jelcinova Ruska v 90. letech. Proč? A rozšíření na to vlastně eh, poškodilo, eh, pošamotilo image Evropské unie. Protože my chápeme, že eh, členství NATO se de facto stalo nezbytnou podmínkou pro členství v EU pro postkomunistické evropské země. Nejdřív se staňte členy NATO a potom vás vezmeme do EU. Takže i tady na to sehrál velice negativní roli. Nicméně partnerství pro ehm, modernizaci může položit nový základ pro náš vztah, protože vy asi plně chápete, že ekonomická modernizace by měla jít eh, ruku v ruce s modernizací politickou. Pokud chceme přímé zahraniční investice, tak bychom měli vytvořit eh, neškodné domácí prostředí pro zahraniční investory a to znamená, že Rusko postupně bude demokratizováno. Děkuji vám. Eh, ještě pan Lisek Turen, aby to schrnul, ho poprosím. Tak já jsem slíbil, že to řeknu velice stručně a řeknu to tady stručně. Dívám se na eh, pana Broka a pana Záruše Zvolského, kteří by chtěli hovořit o službě vnější akce, tak já musím říci, že my za to nemůžeme, protože jsme začali s touto debatou o půl hodiny později. Takže my v podstatě končíme včas. Jenom bych řekl, že někteří eh, tady říkali o zprávě eh, skupiny Medlin Albrightové, že tato zpráva vyřeší ty všechny problémy. Samozřejmě to je zcela nemožné, nemožné poslání. Já si myslím, že my tady v Evropském parlamentu bychom měli pokračovat v této debatě Eh, přizvávat k ní eh, experty a, a také odborníky z národních parlamentů. A v tomto ohledu bych rád poděkoval našim odborníkům, našim expertům. Jsem si jistý, že tohle nebyla s vámi poslední debata. Děkuji. So, uh, we thank you all. Děkujeme, děkujeme všem našim hostům a nyní přejdeme k poslednímu bodu dnešního programu, což je eh, ta diplomatická služba, Evropská služba pro vnější činnost a eh, v pondělí 21. června v Madridu pan Brok spolu s panem Frhoštafem, panem Gualtieri, se zúčastnili zasedání s předsednictvím rady, byla tam i komise a vysoká představitelka a hovořili o diplomatické službě. Výstupem je politická dohoda o budoucí podobě této služby a e, nyní bych chtěl vyzvat pana Broka, aby tuto dohodu zde prezentoval. A poté bude diskuze. Prosím, pane Broku, máte slovo. Konečné díky, pane předsedo. Vážení kolegové, děkuji za to, že mohu předložit zprávu. Hmm, podařilo se nám dospět k dohodě, která nás zavazuje z hlediska legislativního postupu. Proběhne normální procedura. Bude tady prohlášení zúčastněných Každý z nich eh, si musí zajistit podporu své instituce, pak je konzultační postup, zvláště z hlediska AFETu to bude důležité. Je to AFET, který je příslušný výbor v tomto ohledu. Jak bude probíhat další postup? Potom rozhodneme v příštích dnech. Mně připadá jednoznačné, že formální legislativní postup z hlediska stav a finančního regulation nemůže být dohodnuto do letní pauzy. Konzultační postup bude probíhat v těch příštích dnech, tam budeme rozhodovat, budou do toho vstupovat také předsedové politických eh, skupin, Eh, také s kolegou Roberto Gualtieri. Budeme jednat, byli tam zastoupeni socialisté a AFET také tady měl výležitou úlohu. A my se domníváme, mm, že v mnoha oblastech jsme se dostali velmi daleko, proto by bylo dobré také působit závazným způsobem, to znamená postupovat relativně rychle, aby také ostatní dostali nápad nějakým způsobem se vyvázat z této dohody. Proto bych vám chtěl navrhnout, že zítra vám předložím moji zprávu. Bude to zároveň předloženo s panem Vrhovstatem. A poté budete muset Eh, se k tomu vyjádřit. Myslím si, že ústavní výbor eh, bude tuto žádost předládat do pondělí, tak aby se to mohlo prodiskutovat. A ve Štrasburku bude pak probíhat zasedání od 18 hodin. My navrhujeme, aby jsme to měli v 21. Pak se bude hlasovat podle těch specifických situací. Silvio Gonsato by se mohl podívat, zda bychom nemohli dostat v úterý nějaký termín. Jde o to, aby ve čtvrtek se to mohlo rozhodnout na plénu. V každém případě bychom měli ukázat dobrou vůli že se snažíme tedy o určité, určitý pokrok. Myslím, že to je vhodná cesta. Já bych vám chtěl předložit návrh, který přesně odráží dohodu ze včerejška. Kdo s tím nebude souhlasit, musí předložit pozměňovací návrhy. A pokud ty pozměňovací návrhy povedou ke změně podstaty eh, této zprávy, pak to bude znamenat, že jsem jednal špatně. Ale já doufám, že v těch příštích dnech během zasedání a také v těch příslušných rozhovorech budu moci získat vaši podporu. Ta věc se má tak, že chceme mít efektivní službu. Služba vlastně byla naším nápadem z hlediska i konventu. Chceme být tam zastoupeni Chceme podporovat komunitární postupy ve prospěch našich občanů. Zároveň jsme si vědomi, že tato služba a také vysoká představitelka představují v celku určitý hybridní útvar, protože částečně je to komunitární záležitost, částečně mezivládní. Eh, s výjimkou tedy společné zemědělské politiky je to komunitární odpovědnost. Vysoká představitelka bude koordinovat a musí umožňovat zajištění konzistentnosti a efektivity těchto služeb a eh, povede nebo bude řídit bezpečnostní a zahraniční politiku. Tam má tedy svoji koordinační funkci. Musíme zajistit komunitární metodiku, to je ostatně eh, také uvedeno ve smlouvě, proto to tam citujeme. Je jasné, že v rozvojové politice a v politice sousedství vysoká představitelka bude koordinovat ty jednotlivé služby komise, musí spolupracovat společně s vnější službou. A vysoká představitelka bude spolupracovat s příslušnými komisaři a bude předkládat návrhy. A bude to spadat do zodpovědnosti buď komisaře pro rozvoj nebo pro spolupráci. Všechny operativní prostředky, které jsou k dispozici vysoké představitelce, jsou uvedeny v oddílu 3 Eh, včetně tedy eh, komunitárních eh, odpovědností, to znamená práva parlamentu, kontrola rozpočtu, absolutorium. Dále my jsme chtěli, aby tato služba byla zakotvena přímo v komisi. Ovšem členské státy byly proti tomu. Takže máme tady oddíl 3, který se bude týkat pouze administrativního rozpočtu. Tam je popsána celá řada těch praktických částí. V tom je kovaný můj kolega pan Galtieri, který vám uvede několik eh, podrobností k tomu. Musíme si uvědomit, že zde budou používána pravidla, která platí pro komisi, to znamená z hlediska rozpočtu, kontroly rozpočtu a absolutoria. samozřejmě to nemůžeme říkat eh, nahlas eh, z hlediska rady, ale musíme si uvědomit, že tady už nebude platit jakési, jakási gentlemanská dohoda, ale tady budeme uplatňovat naše přímá práva. Tam, kde je komunitární kompetence, tam jsme si ponechali e, naši pozici. A dokonce část jsme získali i navíc. Když se podíváme na otázky kontability, o tom jsme mluvili již eh, v minulosti, z hlediska bezpečnostní politiky vysoká představitelka předtím, než se rozhodne o nějakých misích, eh, musí eh, k tomu zaujmout stanovisko z hlediska zprávy. Pak jsou tam řešeny otázky velvyslanců, eh, spolupráce s komisaři a předsednictvím a tak dále. To nebudu opakovat. Máte to vše v tomto dokumentu. Jedná se o e, stanoviska vysoké představitelky, která musí předkládat e, tato stanoviska na plénu. Tak e, musí být tato rozhodnutí zveřejňována v úředním vestníku, to znamená, musí to mít veřejný charakter. To znamená, že i rada musí se eh, podřídit eh, této závaznosti, která zde bude souviset s výkonem funkce vysoké představitelky. Je tady mnoho eh, podrobností z hlediska rozpočtu, kontroly a práv parlamentu, zvláště z hlediska mm, výboru kontroly rozpočtu. Co se týče zaměstnanců, tak jedna třetina minimálně zaměstnanců budou národní nebo vnitrostátní úředníci a tito takzvaní vnitrostátní úředníci, oproti tomu, co je teď zakázáno, se budou ocházet v normálních eh, konkurzích, tak jak probíhají běžně, tak aby se staly vlastně eh, trvalými nebo zaměstnanci EU. My jim tedy poskytneme určitou možnost postupu v kariéře, pokud budou mít ty nezbytné schopnosti a pokud zde bude místo v této vnější eh, službě. Neměla by tady být pouze ta jednostranná loajálnost vůči vnitrostátním zaměstnavatelům. Pokud víte, že za několik let půjdete zase domů, tak eh, samozřejmě ta lojalita nemusí být natolik eh, výrazná. Je to drobnost, ale je významná. A zbytek minimálně 60 těch eh, zaměstnanců budou vlastně stálými zaměstnanci EU. My jsme tady nedělali rozdíl mezi radou a komisí. V budoucnosti po určitém přechodném období, kdy bude tato služba zaměstnávat e, přímo tyto zaměstnance, tak už se nebude rozlišovat, zda pocházejí z komise nebo z rady. Budou to tedy mm, trvalé zaměstnaní úředníci Takže mm, samozřejmě na některé speciální oblasti budou se eh, nasazovat eh, specialisté z nitrostátních úřadů. Eh, chtěli jsme tedy zajistit, aby nedošlo k tomu, že zaměstnanci eh, budou součástí pouze mezivládních eh, postupů. Věcně příslušným je tedy tento výbor, který bude uplatňovat eh, kontrolu z hlediska bezpečnostní politiky. Tady bude naše pozice mnohem lepší a s našimi kolegy Eh, také budeme mít přístup k těm eh, důvěrným dokumentům. Víte, že zatím tady byl jmenovaný výbor, který mohl mít přístup k těmto dokumentům. V textu eh, se počítá s tím, že ten přístup by se měl rozšířit. A za druhé bylo řečeno, že na úrovni předsednictví nebo parlamentu i zpravodaj, který bude jaksi činný v nějaké konkrétní oblasti, pokud například bude mít zprávu Afganistánu, pan Buzek nebo pan Albertini pak napíšou eh, dopis paní Eštonové a požádají, aby ten zpravodaj měl možnost eh, přístupu k těm eh, důvěrným dokumentům. Víte, že je to velice důležité. Já sám jsem byl předsedou tohoto výboru a my jsme vždy snili o tom, abychom tuto možnost měli. Často jsme o tom mluvili a často to bylo také neúspěšné. Tak teď jsme to získali. A myslím si, že pro tento výbor je to naprosto rozhodující zlepšení situace. Budeme moci se tedy eh, zabývat eh, otázkami politické odpovědnosti. Budeme tady, tak jako národní výbory, budeme mít mnohem více práv vedle těch práv, které mají například naši kolegové z rozpočtového výboru. A my tedy zde budeme mít eh, tuto jaksi možnost v tom směru, že také eh, vysoká představitelka se bude moci nechat zastupovat komisaři, anebo případně bude moci jednat eh, s představiteli rady. Takže máme nyní zvýšené možnosti z hlediska přednášení našich požadavků na plenárním zasedání. Můžeme tedy vznést tyto požadavky, pokud například bude vysoká představitelka v Indii, tak je možné, aby byla zastoupená a aby tato rozprava mohla eh, politicky eh, proběhnout a tudíž eh, není možné, aby se neprodiskutovala témata, která požadujeme, považujeme za důležité. Takže shrnuto. Máme zde kompetence z hlediska rozpočtu, kontroly rozpočtu, to jsme si ponechali. Tady je to posílené, máme politickou hm, jaksi sílu parlamentu, která se zlepšila. Je zde komunitární metoda, která je zajištěna. Kompetence zůstávají tak, jak jsou stanoveny ve smlouvě to znamená, nepřevažuje zde mezivládnost, zůstává to v kompetenci kolegia komisařů a myslím si, že na základě tohoto přístupu můžeme mít silnou eh, vnější službu, eh, tak trochu v návaznosti na to, co vybudoval pan Solana a můžeme zde uplatňovat politiku, kterou všichni potřebujeme. Samozřejmě každý by to za sebe napsal pravděpodobně lépe, ale toto je kompromis mezi institucemi. E, paní Ashton představuje také určitou instituci a tudíž byl dohodnut kompromis. Vždycky to musí být kompromis. Jsou kolegové, kteří říkají, toto není správné, tam to není správné, je to nejasné, mělo by to být tak nebo jinak. A pak samozřejmě musíme také zvážit, jestli tyto námitky neohrozí e, samotnou věc. Samozřejmě, že některé body se mohou v mezidobí vyjasnit, ale prostě je to v každém případě kompromis Není možné mít vše nebo nic, pokud do toho vstupují čtyři instituce. Je to kompromisní řešení. Ta situace v současnosti je lepší, než kdybychom neměli takovouto dohodu. Mohla by být ještě lepší, ale e, došlo k výraznému posunu a to je rozhodující bod. Tady vidím e, pana Jařebo Volského vzadu. Eh, ten se velice zasadil ve prospěch vyváženosti 3. května rada přijala náš návrh, který byl teď podstatně vypracován. Také eh, v úvodním ustavení, ustanovení bylo řečeno, že členské státy se musí tomuto podřídit a pokud to nebude dosaženo do roku 2013, tak eh, v průběžné zprávě by se eh, dali stanovit dodatečné prostředky, které by byly nasazeny. Takže kompromisy se objevují i v těchto otázkách. Takže myslím, že jsme určitého uspokojivého výsledku dosáhli. Děkuji. Já jenom lituji, že nejsem mladší, abych eh, se ještě mohl přihlásit o práci tady v té službě. Ne, ne, Mám jednu kvalifikaci eh, k tomu, co říká pan Brok. Ta nová kariéra v té službě je vlastně eh, otevřená každému eh, za podmínky. Já jsem v podstatě také začal tady jako visier, tak říká pan Brok. Tak teď bych ještě požádal pana Gualtieriho, který se účastnil na těch debat včera, a potom dát tam slovo koordinátorům znamená panu Salafrankovi, paní Nates a panu Tenokovi. A potom tady ještě Zarež Zvolsky, paní Něněz, paní Lezing a paní uh, Luňáček. Já bych poprosil, uh, já budu muset na, uh, abych také mohl vystoupit, protože se budu muset vrátit na to jednání s Kosovem. Takže pane Valtieri, máte slovo. Grazie. Děkuji. Já výjdu z těch posledních eh, úvah pana Broka, kolegy Broka. Je to kompromis, je to kompromis, který vzešel z vyjednávání mezi různými institucemi a je to eh, kompromis dosažený při vyjednávání na základě Eh, procedury, které se říká konzultace. To znamená, zde má parlament pouze poradní roli. Pouze je konzultován. To je třeba vzít do úvahy, když budeme hodnotit výsledky. A já myslím, že stačí se podívat na eh, ty eh, eh, dva, ty dva sloupce dokumentu, to znamená ten původní text a potom ten výstup z toho vyjednávání. A když se to porovnáme, tak zjistíme, jak jakým způsobem parlament byl schopen se k tomu vyjádřit a vlastně jsme byli schopni to změnit v takové v částečné spolu rozhodování. E, I jsme, se nám podařilo změnit věci, které se jevily jako nezměnitelné. Já si myslím, že pokud je o metodu, tedy mm, o ten zvláštní postup zde, tak zde jsme dospěli k celkem dobrému výsledku, i pokud je o meritum věci. Já si myslím, že obsah, ta věcná stránka, Eh, eh, mm, mm, tam jsme se snažili vyhnout se eh, takovému riziku, že bychom měli malou, málo ambiciozní službu a že by tam došlo k takovému duplikování, překrývání mezi těmi různými nástroj, které přijímá e, tato služba a komise, tedy ta komise by nebyla schopna koherentně vystupovat v zahraniční politice a potom se bylo další riziko, že by e, se ta e, služba příliš vzdálila komunitární metodě. A naše linie byla taková, to znamená snažit se mít ambiciozní službu, eh, která bude mít široké pravomoci a přitom všechno, co, eh, eh, co to půjde napojit tuto službu na komisi, respektive komunitární metodu. A já myslím, když se na to podíváte, na ty změny, které jsme vtělili zde do toho článku o programování, o finančních nástrojích, tam, kde jasně definujeme úkol komise, komisaře, ale také i když se podíváme na tu oblast, jako je crisis management, co původně se jevilo jako nedotknutelné, když se podíváme na eh, tu eh, na mm, to prohlášení o struktuře e, služby, to znamená, že e, e, i Christ Management a Peace Building tam bude zakomponováno, tak to všechno garantuje věc, která nám v parlamentu ležela na srdci, to znamená postupná integrace i v této oblasti, tedy integrace mezi tím, co je komunitární a mezivládní a mezi tím, co je civilní a vojenské. A potom je zde ta otázka rozpočtu, to je velice technické, odborné, ale jak e, bych řekl, my jsme se snažili omezit ty problémy vyplývající z toho, že ta služba vlastně je mimo Eh, komisi, tak jsme se snažili sem zabudovat takové mechanismy jako eh, konzultace s komisaři, pokud jde o rozpočet, když se připravuje návrh rozpočtu, jasné definování operativních provozních výdajů a režie, potom snažili jsme se tam precizovat i ten způsob eh, absolutoria, potom mm, jak to bude s auditem ze strany účetního dvora, jak to bude s, s OLAFem. Takže my zde e, jsme se snažili toto zakomponovat. Potom otázka personálu, stav. Zde my jsme posílili tu část týkající se geografické e, a genderové rovnováhy, e, v, co se týče zaměstnanců to původně nebylo v návrhu a my jsme hodně to rozpracovali i e, my jsme se snažili zde dospět k, mm, k mm, dobrému e, výsledku, myslím. To je to maximum, o čeho jsme byli schopni dosáhnout. Teď jde o to, zdali členské státy udělali vše, co mohli udělat v radě v této věci. Potom další aspekty tedy personální. Potom je zde ta otázka parlamentní kontroly, to je velice důležité. Zde chci prohlásit, zde chci zdůraznit eh, ty eh, první a desátý bod eh, toho seznamu deseti bodů a já si myslím, že ten desetý bod především hm, to je ta interinstitucionální dohoda v oblasti zahraniční politiky a zde se zdůrazňuje, i e, ty, zde se zdůrazňují ty hlavní mise, hlavní úkoly a to, že tato, role, že tato politika musí být transparentní a pod kontrolou parlamentu. A ještě čas harmonogram je zřejmé, že Výsledek tohoto vyjednávání hmm, o tak komplikovaném tématu, to ještě musí vyhodnotit příslušné výbory, náš výbor, potom politické kluby a pouze na konci tohoto hodnocení bude možné si říci, zdali to podpoříme, tedy jako parlament, a zdali i vlastně podpoříme i to úsilí a odsouhlasíme vlastně brokovou zprávu v červenci na plenárce. A hmm, je důležité, aby náš výbor i ty další příslušné zainteresované výbory, aby nepředjímali, neanticipovali eh, to rozhodnutí eh, ohledně zprávy v červenci. A vlastně, a tak jak řekli kolega Brok, aby zde eh, Ehm, začaly běžet takové procedury, abychom mohli odsouhlasit zprávu v červenci na plenárce a to znamená, že příslušné výbory a politické kluby, frakce musí ale eh, pozitivně vyhodnotit eh, tuto dohodu, ke které jsme dospěli. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já mám dva, eh, dvě kategorie připomínek, které se týkají věcné stránky, meritu eh, eh, a potom postupu procedury. Za prvé, bych chtěl poděkovat vyjednavačům za parlament za vykonanou práci. Chci poděkovat. Já si myslím, že toto vedlo ve velký pokrok, to vyústilo ve velký pokrok. A já myslím, že mm, především je třeba zdůraznit tu politickou zodpovědnost vysoké představitelky vůči parlamentu, to bylo efektivně jasně prosazeno zde. A otázka, kterou třeba si vyjasnit ještě, a zde já se obracím na eh, naše dva eh, zpravodaje, je otázka, zdali ten dokument, který byl vyjednán eh, mezi čtyřmi stranami, zdali je to dokument, který připouští nějaké změny či pozměňovací návrhy, protože pokud ne, tak je evidentní, že zde ztrácíme čas. Nic jiného to není. Pro některé kolegy možná by bylo vhodné vědět, že zde máme dvě takové paralelní procedury. Za prvé je to ta politická dohoda a poté je to legislativa, která musí být při, přijata ve spolurozhodovací proceduře spolu s parlamentem. Ještě chci zúraznit důležitost té politické dohody, protože uh, změna staff regulation, tedy nařízení o e, zaměstnancích a finančního nařízení, to bude muset zohlednit e, aspekty této politické dohody. A já tedy, i pane předsedo, jenom zde bych chtěl zdůraznit e, význam této politické dohody. To je ta nejdůležitější část celého procesu vyjednávání. Jak řekl pan Brock také eh, pokud bychom mohli provést nějaké nepodstatné menší změny, tak já bych velice rád, eh, když jsem se podíval na to prohlášení vysoké představitelky, tak zde já bych k tomu měl pár připomínek, které si myslím se právě týkají kontextu této politické dohody, která byla uzavřena s dalšími institucemi. V bodě jedna třeba tam, kde se hovoří o prosazování vnější bezpečnostní politiky a o tom, že se k tomu připojí některé výbory, tak zde Eh, se hovoří tedy o eh, těch rozšířených gremích. A já myslím, že by bylo dobré to ale nějak precizovat. Tam, když v bodě 4 se hovoří o té zvláštní skupině, která bude mít přístup k těm důvěrným dokumentům rady, tak se říká, že v tom prvním odstavci se říká, že ano, že bude zachována tato struktura, ale ve druhém se říká, že vysoká představitelka eh, navrhne změny stávajících pravidel. Já si myslím, pane předsedo, že tento parlament musí být zapojen do těchto změn a zde se to neříká. Mm, mm, a mm, takže k tomu se musí zavázat vysoká představitelka, protože nelze jednostranně změnit ten systém, nemůže to udělat pouze vysoká představitelka. V bodě 5 se hovoří o velice pozitivní věci a to je, že šéfové delegací Evropské unie budou tedy eh, eh, budou tedy podávat eh, zprávy a mm, já si myslím, že to je v zájmu tohoto parlamentu, ano, především, aby se to týkalo těch, eh, kteří jsou ehm, z těch důležitých zemí a aby to, měli bychom vypustit to slovo neformální, abychom eh, skutečně měli slyšení s nimi, která budou efektivně úspěšná. A poslední věc, která není jasná, mm, o co jde tomuto parlamentu. A eh, zde Mm, jsme eh, říkali v parlamentu, že je třeba, aby tato nová diplomatická služba aby eh, byla napojena na tu komunitární metodu a hovořilo se o eh, tom, mm, o těch, o i radě, o komisi a Eh, o, že tedy třetina to budou, eh, že to ze třetiny budou úředníci institucí, tedy Rady Evropské komise a já nevím, kolik jich má rada, ale komise jich má tisíce a tisíce a potom, že to budou tedy diplomaté z členských států, ale to je taková šedá zóna, není to úplně jasné. Zde tedy diplomatické služby členských států budou mít alespoň třetinu eh, z těch zaměstnanců nebo z těch pracovníků a 60% budou instituce a tady někde mm, ve vzduchu vysí těch 10%, já nevím. Zdali to mm, má nějaký význam, že to chce, aby to bylo flexibilní, ale musíme to nějak si vyjasnit. A dále ještě postup, ty, ty procedury, procedurální otázky. Vysoká představitelka na základě tohoto přednesla prohlášení a já bych rád, aby toto prohlášení bylo možné změnit, tak jak jsem právě navrhl. A viděl jsem, že také se zde navrhuje, že na, na, že v červenci na plenárce bychom měli odsouhlasit návrh usnesení, kde na sebe vezmeme určité závazky, které se týkají následující legislativy, která bude eh, odsouhlasena, přijata. Já potřebuji, abyste mi vysvětlili lhuty. Pan Brok řekl, že Ústavně právní výbor si stanovil eh, pondělí pro, eh, pro eh, pozměňovací návrhy k, mm, k panu Freštatovi, k jeho zprávě, takže já bych chtěl mít jasnou představu, jaké jsou ty termíny a také, pane předsedo, zde já si myslím, že mm, je e, třeba tedy, abychom to měli v tom potom jasno, když to budeme komunikovat dále. Děkuji, paní Nejc, prosím. Meneer de voorzitter, collega's. Vážený pane předsedo, kolegové, já bych ráda e, e, začala tím, že Poděkuji pánům Abrokovi, eh, Frostatovi a Kvaltierimu eh, k za jejich výsledky. Myslím si, že jsou to výsledky dobré, čekali jsme. Něco takového jsme ale chtěli ještě před začátkem vyjednávání, kdy eh, ty pozice byly ještě hodně vzdálené. Já si vzpomínám na tu velkou mezeru mezi radou a parlamentem, která se týkala celé té velké otázky rozpočtových základů a vyhlídek parlamentu. na kontrolu všech těch rozpočtových elementů, které eh, se týkaly vytváření Evropského službu pro vější, Evropské služby pro vnější činnost. Takže opřeji všem třem eh, vyjednavačům je tady celá řada pozitivních elementů, které už zde byly vyzvěženy. Jednou z nich je, že aspoň 60% zaměstnanců budou muset být eh, stálí zaměstnanci Unie. A potom že vedoucí delegací budou s námi mít formální kontakt přes jmenování, před jmenováním a bude tady eh, lepší záruka pro eh, sledování společné zahraniční bezpečnostní politiky. A parlament bude eh, více zapojen do jmenování šéfů pozorovacích volebních misí. To lze přivítat eh, stejně jako eh, to, že eh, opatření k řízení krizí a budování míru na to se také pamatuje v budoucí struktuře služby. a vysoká představitelka by měla mít k dispozici také oddělení, který, které jí pomůže ve vztazích s Evropským parlamentem. To už bylo ve smlouvě i v prohlášení o vztazích s národními parlamenty. Myslím si, že tímto způsobem budeme moci zajistit, aby evropské delegace v třetích zemích Eh, poskytovali podporu parlamentním delegacím. Takže já jsem obecně spokojená, naše frakce je spokojená, protože opravdu máme ten pocit, že výsledek eh, těch vyjednávání překonává naše očekávání ze začátku procesu. Pokud jde o načasování tohle celého, tak eh, my jsme se shodli že pokud to vůbec bude možné, tak eh, důležitá rozhodnutí eh, bude třeba přijmout na zasedání v červenci. Pokud se nám to podaří u celého textu, tak uvidíme. To uvidíme. Bude to samozřejmě záviset na tom, jak rychle sem ty všechny texty eh, se dostanou. A pokud se to všechno nepodaří do červencového zasedání, tak pan Salafranka navrhuje, pokud jsem to pochopila správně, Eh, aby se schválilo usnesení s důležitými prvky. A to nám umožní velice rychle eh, pracovat na celém tom balíčku, ale myslím si, že ideálem eh, by bylo už v červenci přijmout celý ten text. To si bude vyžadovat dobrou vůli, hodně dobré vůle, ale já myslím, že ji máme. A mimochodem, kolegové, bylo to nevyhnutelné. Vstupem nových institucionálních uspořádání s Lisabonskou smlouvou v platnost eh, a tím eh, novým vyjednáváním o meziinstitucionálních dohodách a tak podobně vzniklo určité eh, vákuum, pokud jde o zastoupení Unie. Musíme hm, pracovat na tom, abychom to vákuum vyplnili co nejrychleji, protože rozhodně není vaše zájmu, aby toto pokračovalo. Takže ještě jednou já vítám eh, eh, naším jménem a jménem naší frakce toto, eh, tuto dohodu. Já vás musím informovat, že ten bod, který měl být po této debatě, a sice pan Cooper, byl odložen na příště. Rád bych pochopil pana Coopera, aby tedy rád děkuji panu Cooperovi, že bude mít pochopení, protože my chceme opravdu hodně, debat, hodně času na tuto důležitou debatu. Já bych poprosil, aby si vzala slovo paní Luňaček. Děkuji, pane předsedo. Jménem Zelených bych ráda také poděkovala eh, těm třem vyjednavačům za eh, práci, kterou vykonávají jménem parlamentu v této eh, velice obtížné debatě. Platí to pro mě i pro ostatní na začátku eh, ani já, ani my ostatní jsme nečekávali, že získáme eh, tolik, ale doufali jsme, že to tak eh, bude. Myslím si, že v tom je několik věcí, které jsme neplánovali, které, se kterými jsme nepočítali. Takže naše frakce se opravdu myslí, že se tady že tady došlo k velkému pokroku v několika otázkách, pokud je o transparentnost, o přístup k informacím a tak podobně. Nebudu opakovat všechno, co zde bylo řečeno o těch eh, deklaracích eh, nebo o tom prohlášení, které ještě vás líbila, že udělá na eh, plenárním zasedání a které budou vydány v úřední věstníku. To znamená, že to nebude vyloženě jenom, tedy vyloženě závazné, ale bude to hodně oficiální. A potom je tady ještě rozvoj těch finančních nebo tvorba finančních nástrojů, ty, budou, eh, ty zůstanou komisi. To bylo velmi důležité pro nás a také pro eh, řadu lidí v rozvojových institucích. Je důležité, aby rozvoj se eh, nezařazoval do zahraničně politických zájmů, někdy to, jde, někdy to je protichudné. V návrhu paní Eštonové často, nebo na začátku nebylo nic o lidských právech a nám se teď podařilo ta eh, lidská práva dát mm, tady do těch eh, delegací. A já znám spoustu lidí, kteří před nástupem do politiky pocházeli právě odsud. A je důležité, že eh, lidé, kteří brání lidská práva a svobody, lidi, kteří bojují za svobodu médií, věděli, že každá delegace EU bude mít člověka, na kterého se budou moci obrátit, který je vyslechne a který jim pomůže při e, prosazování jejich práv. Další věc se týká personálního obsazení. Bude zajištěna rovnost pohlaví. A to je, myslím, eh, v oblasti diplomacie a zahraničních eh, vztahů. Eh, to tady stále chybí. Možná, že nějaká vnější služba má stejně mužů jako a žen, ale já o ní nevím. Zatím. Která? Jo? V, kan- v, Kanadě, v Kanadě mají diplomatickou službu takovouhle. Dobře. No dobře, ale jedna nestačí. Je třeba, aby to byla alespoň jedna třetina. No, ale snažme se o e, půl na půl. Takže zajistit rovnováhu mezi pohlavími, to je důležité. A potom um, svobodné e, nebo spravedlivé rozdělení mezi jednotlivými ženskými státy. To je také důležité. A potom se tady také hovoří o té vhodné struktuře pro mise SBZP. Ta nemá zůstat jenom radě, ale komise má mít také nějaké nové pravomoci, to je eh, novinka. Jako zelení bychom bývali chtěli, aby eh, ta řešení krizí dostalo důležitější místo. Nicméně je tady eh, určitá možnost a bude záviset na tom, jak Catherine Ashtonová bude jednat. A díky tomu by Evropská unie byla velmi důležitá po celém světě. Eh, při eh, předcházení konfliktům a zvládání konfliktů a při eh, řešení krizí. Ty věci, kterou děláme a dělali bychom i nadále. Samozřejmě bychom chtěli mít stále zástupce, stále politické zástupce. Není to tam úplné, ale aspoň to můžeme vzít. A nebude politický generální tajemník, což si také mimochodem myslím, že je dobře, že tam bude jenom ten administrativní. Takže celkově můžu říci, že jsme velice spokojeni, dostali jsme toho hodně, ještě jednou vám děkujeme. Pro mě tady ta otázka a eh, načasování je taková, že by bylo dobré, kdybychom se pokusili dosáhnout schody na uh, říjnovém, pardon, na červencovém zasedání my se o to budeme snažit a pokud jde o to finanční nařízení a personální řád, tak to asi ne, ale doufám, že se nám podaří do září, do října. A samozřejmě s paní Ešnou je třeba na tomto ještě pracovat a vyjednávat. Ale myslím si, že se celkově jedná o velký krok před. Dobrá, děkuji vám. A e, vzhledem k tomu, že zákondárci jsou lidské bytosti, tak e, předpokládám, že mají také e, Eh, v ochranu v eh, jednání s ostatními institucemi. Takže teď pan Tenok. Děkuji, pane předsedo. Naše frakce má eh, poněkud jiný názor na toto. Máme smíšený názor, nicméně hodně blahopřeji panu Brokovi, Ferostatovi i Gvaltierimu za statečnou práci při obraně úloh a pravomocí parlamentu. Já říkám, že my tady máme spíš takovou představu rady, o mezivládní službě a, a nějaké naše obavy se naplnily. A já se obávám, že paní baronka Ašnova se bude snažit za sebou nechat nějaké dědictví a tohle to bude určitě její dítě. A ono to samozřejmě bylo velice e, obtížné a my tím ještě nemáme e, e, datum, kdyby to mělo začít a doufáme, že to bude do října a nebudeme přitom velcí optimisté. Zbyteční optimisté. Potom eh, jsme dostali eh, prakticky eh, mm, pravomoc kvázi potvrzení těch nově jmenovaných lidí. Myslím, že polský parlament by to mohl mít také, ale, žád, ale britský parlament například nebude přeskomovat britského vyslance nebo zvláštní zmocněnce. Takže máme větší parlament, pravomoc než národní parlamenty, tak to je mimořádné. A potom mimo původní kontext v smlouvě. My jsme měli mít spolurozhodování, pokud jde o um, eh, personální řád, tak tam se eh, zdá, že to se eh, zahrne do širšího kontextu přeskumu CFSP, takže to je také pozitivní. Potom tady máte eh, rozpočtový přeskum eh, těch eh, misí SBZP. Předpokládám, že myslíte ten civilní aspekt, ne ten vojenský, protože ten platí členské státy. A pořád se tady hovoří málo o úloze národních zákonodárců při přeskumu těch jednotlivých politik, což si myslím, že je velice důležité, zejména vzhledem k rozpuštění západoevropské, tedy parlamentního schromáždění západoevropské unie pokud se pokusíme všechny ty pravomoci převést jenom na tento výbor, tak si myslím, že národní eh, zákonodárci eh, se nám ocizí, že oni si myslí, že mají pořád tu ústřední úlohu. Potom tady mám smíšený názor na eh, ty stále politické zástupce. Tady ministři zahraničí jsou tak trošku vyloučeni z té strategie nebo z té rovnice. A to by bylo dobré je tam tedy zase zpátky eh, zahrnout. A pokud je o to, co říká paní Lanček, eh, pokud vím, tak eh, ty rozvojové, ti rozvojoví odborníci se zase vrátí zpátky do komise a to by byla velká škoda. Pan Zadejuš Zvolský, pokud jde o zeměpisnou vyváženost, má zásadní názory. Já jsem vždycky říkal, že zásluha musí být hlavním Eh, kritériem eh, žádná, eh, žádné pohlaví nebo národnost. To nesmí být hlavním kritériem. Nicméně myslím si, že tady je určitý nesouhlas v tom dokumentu, který na jednu stranu volá po zeměpisné vyváženosti, ale zároveň volá potom, aby zvláštní výbor Evropského parlamentu a jeho složení zůstalo nedotčené, vzhledem k tomu, že v tomto výboru, jak je teď, tam není ani jediný angličan a francouz. A vzhledem tomu, že eh, anglické a francouzské kontingenty eh, představují většinu těch misí CSDP, tak eh, je to trošku a absurdní a zeměpisně nevyvážené, takže tím je třeba se zabývat. A potom se tady nehovoří vůbec o těch konzulární funkci diplomatické služby. My u nás víme, že mm, velké členské státy mají velké obavy ohledně toho, jaká role potom bude budou mít, jakou roli budou mít národní konzuláty oproti těmto evropským konzulátům. Děkuji. Pan Vigenin požádal o slovo také, on je koordinátorem, tak prosím. Děkuji, pane předsedo. Velice stručně vidíte, že zde je velký konsensus, eh, eh, pokud jde o výsledky vyjednávání. Eh, zcela podporujeme stanovisko pana Eh, Gualtieriho. Podle nás je důležité, abychom vyvinuli veškeré úsilí hm, no tak, eh, aby se to všechno povedlo do července. Uvědomuji si, že to je obtížné, ale i přesto všechno, pokud bude dosažena dohoda, ne, tak bychom měli vyvinout to úsilí, i když asi v některých věcech mm, budeme ještě ve, muset vést hlubší diskuzi, jako třeba nesou staff regulations, jako je nařízení o zaměstnancích, takže ale nicméně je třeba, abychom to odsouhlasili do dovolených. Děkuji. Děkuji pan Sáriuš Volsky. Děkuji, pane předsedo. Já se chci omluvit Elmarovi Brokovi, protože on už slyšel moje připomínky. Za prvé zopakuji, co bylo řečeno. Měli bychom poděkovat eh, našim zástupcům, kteří eh, vedli obtížná vyjednávání s druhou stranou, i když nevím, zdali to bylo skutečně tři a půl eh, institucí, parlament to by bylo jeden a půl instituce, tak to by byly celkem čtyři a s vámi ještě to bude větší váha. Já myslím, že ten úspěch je v tom, jak eh, eh, eh, se nám hm, podařilo hm, prosadit i větší zodpovědnost, politickou, rozpočtovou zodpovědnost, když to pořád ještě není perfektní. Ale pokud bychom měli posuzovat výsledek E, teď a mm, se stavem před Madridem, tak asi mm, možná bych řekl, ano, je to úplně jiný dokument. A já bych rád, abyste porovnali tu verzi ze 3. května s tou verzí z Madridu. Zhruba řečeno, ta sklenice je e, napůl plná, možná plnější, než byla na začátku, ale není úplně plná. Když se podívám zpětně, možná ne tak zpětně, jako by mohl eh, kolega Brok, tak zjistíme, že to je mm, vynikající výsledek. Náš výbor vždycky byl ambiciozní a já obdivuju kolegu Broka, který bojuje veškerou svou vahou eh, za toto, i když vím, že to mm, stejně jako u mě tedy je eh, docela velká váha. A my jsme vždycky bojovali eh, za velký afet, za velkou roli parlamentu v zahraniční politice a musíme ještě více být ambiciozní. A mm, pořád ještě my máme tu páku a my tu páku, ten pákový efekt musíme více eh, využít, aby ta sklenice se naplnila ještě více. A já děkuji tedy Elmarovi a Froštachtovi, ale mm, zde jsou dva takové podle mě nedostatky. Za prvé, politická zodpovědnost má ten problém, že tam nejsou političtí zástupci. Rotující předsednictví eh, tak podobně. To není ta správná odpověď na to, protože zde nám rotují ti různí představitelé a e, pořád říkají, že dělají to, co mohou, ale vždycky by bylo lepší mít někoho, kdo tam bude nastálo, kdo bude permanentní. A asi není překvapením, že mám výhradu k tomu e, e, geografickému rozložení, a mm, protože je zde riziko, že od samého počátku e, e, musí platit, e, že to musí být skutečně 27 členských států a ne pouze 15 členských států, které tam budou zastoupeny. Tady je riziko. A ještě děkuji Elmarovi za další zlepšení. A to zde mm, je třeba, aby všechny členské státy tam byly zastoupeny nějak smysluplně. Já vím, že ale již v článku 27 stávajících eh, stávajícího nařízení komise to také tak je a není to tam eh, tak v, v reálu. A co je nového, je eh, další specifická opatření pro nápravu té nerovnováhy, pokud se skonstatuje, že existuje. A já se ptám, co když budou všechny ty Eh, cíle splněny pouze na 25 vůči novým členským státům a to tež bude platit za tři roky. A mm, když se podíváme na sedmileté fungování staff regulations, eh, tak vidíme, eh, jak je to třeba v relaxu se zastoupením. A já se ptám, za kolik let můžeme očekávat pokrok? Je to tedy lepší než to, co jsme měli, ale není to úplně dostačující. Já ocituju Žana Moneta, nic není možné bez lidí, sans homme, bez mužů, bez lidí jako Broka, ale om e femme tedy, bez mužů a žen. Ale já nemohu měnit eh, memoáry Žana Moneta, ale nic eh, nemůže vydržet bez institucí, tedy instituci jsou věčné eh, bez lidí nic nejde, ale bez institucí nic nevydrží. Proč tedy? Ty jsou věčné. Proč tedy nevyužít eh, ty eh, vyzkoušené instituce, které již máme tedy? A já 36 ehm, eh, vedoucích národních delegací z, pět, z 15 členských států, je tam i Německo, Itálie, ty představují 261 poslanců zde. Tedy. A já bych rád, abychom my všichni hlasovali o kompromisu, který byl dosažen a který určitě ještě se zlepší. Není to konec, to je pouze začátek, musíme pokračovat a mm, Mm, já mm, budu střícný a doufám, že i eh, kdo rada bude střícná, pokud jde o staff regulations. A ještě jedna otázka. Bylo by dobré vědět, jaký je právní statut této politické dohody, do jaké míry je závazná. Je závazná i pro nástupce hm, paní Eštonové, a proč to všechno nepřeměnit eh, do právně závazného textu, eh, eh, mm, včetně tedy té diplomatické služby ESVČ. A teď na pana Tanoka, tedy nebuďte proti výhodám geografického zastoupení. Děkuji a nyní bych vás chtěl informovat, že naši Tlumočníci zde mohou zůstat do tři čtvrtě na sedm jenom a poté nás opustí a ještě tady máme tři řečníky, kteří mají otázky či připomínky a poté pan Brok ještě eh, schrne diskuzi. Tak nyní bych chtěl požádat eh, předsedu konference delegací, šéfu delegací, aby se vyjádřil. Pan Oněs. Děkuji, pane předsedo. Já nebudu hovořit o meritu věci, protože zde existuje obecný konsensus. Já souhlasím s většinou řečníků a řečnic. A chci poděkovat vyjednavačům a já osobně jako sociální demokrat mm, panu Gualtierovi, potom i panu Brokovi a panu Frohoštatovi. Já si myslím, že my jsme dosáhli velkého pokroku, hmm, když se podíváme na to, co jsme měli před pár měsíci, když se hovořilo o komunitarizaci eh, této vnější služby. Já myslím, že to je to, co je na tom nejdůležitější. A především role parlamentu, hmm, kdy hmm, parlament bude mít vliv na finanční nařízení, na staff regulations a bude moci v uvozovkách kontrolovat eh, vytváření, formování této eh, diplomatické služby. Já jsem požádal o slovo jako předseda konference předsedu mezinárodních delegací. V tom smyslu, že chceme, my jsme to již učinili, ale ještě jednou to chci zde formálně říci. Chceme pozvat pana Broka, pana Gualtieriho na konferenci předsedů delegací 7. července ve Štrasburku, tak aby nám tam vysvětlili těm 40 asi předsedům delegací, abyste jim eh, vysvětlili, jak to bude v každodenním chodu, jak bude fungovat tato služba. A aby i pan Brok a pan Gualtieri tam mohli si vytvořit spojence v parlamentu. A mm, já to tady opakuji, 7. července bych rád, abyste přišli na konferenci předsedů mezinárodních delegací. Děkuji. Děkuji. A teď paní Lezing. Já Přestože došlo k tomto zlepšení díky nasazení členů parlamentu a jistě bez nich by se toho nedosáhlo, přesto všechno jménem GUE nemůžu tak úplně souznět s s tou přátelskou atmosférou. E, pro nás v rámci této dohody eh, Madridu eh, mizí a snižuje se naděje na civilní Evropu z hlediska eh, těchto společných aktivit. My bychom nechtěli, aby tady bylo soulad civilních a vojenských aktivit, to je pro nás zcela nemyslitelné a e, neexistuje žádná demokratická služba na světě, kde by e, toto existovalo. Civilní zahraniční politika je jediná alternativa, nemá být pouze jakýmsi doplňkem. A to je jeden aspekt, který také nebyl vlastně zmíněn. Uh, Eh, je to eh, vlastně eh, souhrn zpravodajských služeb. Ani to není jaksi demokratické. Naše kritika zůstává platná. Na závěr bych chtěla položit otázku panu Brokovi. Vy jste uvedl, že Okruh těch, kteří budou mít přístup k důvěrným dokumentům, bude rozšířen. Chtěla bych se zeptat, zda se to bude týkat také členů GUE NGL. Uh, Děkuji a teď pan Grip. Děkuji, pane předsedo. Já bych se eh, chtěl připojit eh, k těm, kteří eh, zde poblahopřáli eh, našim vyjednavačům. Zejména eh, bych chtěl poblahopřát panu Brokovi. Je zřejmé, že eh, jsme chtěli dosáhnout mnoha řešení. Na samém začátku, protože jsme to projednávali poměrně extenzivně na výboru AFED, a, a my to vítáme velice tady vřele. Eh, Hoď bylo toho již hodně přijato a jak už jsem eh, říkal v tom eh, výboru druhá bude, pokud tedy na výboru druhá, tak vždycky bude na každé legaci jedna osoba odpovědná za státní organizace a lidská práva. To je velice důležité, to je velmi důležité pro pronásledované například nebo pro obránce lidských práv. Oni musí mít tu záruku, že bude alespoň jedna kontaktní osoba na zastoupení Evropské komise, která eh, je vyslechne a bude se s nimi bavit. To je skvělé. Zdá se mi ovšem, že jsme dosáhli na 100% toho, co jsme chtěli. Zdá se, že nestačí, že to nestačí k zajištění té uh, genderové rovnováhy. Teď říkáte, že existuje nějaký revizní plán na rok 2013, ale já si pamatuji, když vstoupili noví členové do Evropské unie, tak bylo přechodné období na vstup na pracovní trhy. A my jsme dobře věděli, že to teoreticky bude možné zkrátit, ale potom k nějakým, kvůli nějakým hospodářským obtížím se eh, to eh, období využilo naplno. Takže bychom se nad tím měli znovu zamýšlet, až se budeme číst eh, ty dokumenty samotné. A já chci také, aby tam byl zcela zřejmý text, zejména pokud jde o kompetence institucí počet e, zaměstnanců, e, kteří e, budou delegováni každou institucí, tak abychom se vyhnuli tomu, co říká pan Salafranka, protože to by nám nesmírně zkomplikoval život, kdybychom to nevyřešili hned teď. Chtěl bych se zeptat našim, našich zpravodajů, mohli bychom, jestli bychom nemohli přesněji sformulovat tu otázku, stránce. Jak eh, se to bude provádět? Bude tam nějaký mandát, který eh, bude dávat eh, vysoká zastupitel, představitelka? Bude to pro ministra a zastupujícího trojku, nebo bude ještě nějaká jiná metoda koordinace, která by uspokojila jak parlament, tak ministr ministr zahraničních věcí daného předsednictví nebo trojky, kteří by podávali zprávu nám. A poslední věc. Myslím si, že národní parlamenty z tohoto byly vynechány. Bohužel. Myslím si, že budeme hodně kritizováni národními parlamenty. Oni nejsou vůbec do toho procesu zahrnuty. A já souhlasím eh, s tím kolegou, který o tom už hovořil eh, dříve. O tom problému samotném vím. Můžu vám o tom říct hodně ze svých zkušeností. Když jsem byl eh, poslanec, tak si pamatuju, jak jsme to pořád probírali na jednáních s, s národním parlamenty. Děkuji a teď pan Brok, když to zvládnete o 7 minut, tak to bude ideální. Ich werde es versuchen. Pane předsedo, pokusím se o to. Je to tak, že v prohlášení našich partnerů stojí, že každá strana se nyní musí snažit získat podporu vlastní instituce. Tím je jasné, že samozřejmě toto jednání nemá právní závaznost. Za druhé, legislativní postup tak jak o tom hovořil pan Salafranka, je poznamenán pouze v omezené míře tímto, eh, touto dohodou. Dokonce některé články byly vyjmuty nebo škrtnuty, protože to bude řešit staff regulation. Takže je tady možnost změny. Ale pokud eh, bychom měli dospět k dohodě a k politickému rámci, tak bychom se měli pokusit dodržet to, co jsme dojednali a tak by měla postupovat i druhá strana. A měli bychom zvážit, kde leží rizika. A samozřejmě většina tohoto parlamentu tedy musí zvážit, jak bude postupovat. Co se týče těch otázek ohledně politického prohlášení, Tady eh, máme na mysli AFET a rozpočtový výbor a toto může být změněno pouze společně. Co se týče eh, tedy rozpočtových otázek v zahraniční politice, nám se podařilo, že tyto rozpočtové otázky budou řešeny a priori těmito výbory. Já jsem vždy byl eh, jaksi mm, nespokojen s tím, že všechny rozpočtové otázky byly řešeny pouze rozpočtovým výborem a nikoli námi. To sice zůstává, ale eh, bylo to svým způsobem zlepšeno v náš prospěch. A ty otázky do přístupnosti k důvěrným informacím, to je interinstitucionální dohoda, týká se to toho pětičleného výboru. Tato dohoda může být změněna pouze, pokud na to přistoupí tedy obě strany. To znamená, nemůže to být změněno bez Evropského parlamentu. Toto bylo dojednáno v interinstitucionální dohodě před asi osmi lety. Otázka, to je toho slova neformální slyšení, škrtnout. My jsme to tam eh, nechali jako neformální výměna eh, názorů eh, a v podstatě jsme to prosadili proti prosazování režimu in camera. To byl návrh paní Eštonové a pana Albertiniho. My jsme se odkazovali na dohodu, není, není to slyšení tak, jak bylo v podstatě uvedeno ve smlouvě. Je tam výslovně napsáno in camera, my jsme tedy dosáhli obojího, v podstatě se tam nic nemění, nemění. U toho neformálního postupu tedy ten předseda výbor musí poslat vysoké představitelce e, nebo dopis v tomto smyslu. Pak těch 60%, minimálně 60% evropských úředníků takzvaných temporary pracovníků z členských států. Tady je určitý manévrovací prostor. Mohou to být například příslušníci těch eh, vojenských nebo policejních složek, které mohou být vyčleněni do těchto misí. Možná to bude více než jedna třetina nebo více než 60%. Je tady určitý prostor. Myslím si, že to není problém. Pak jsme tady eh, hovořili o některých specifických případech, kdy je možné vyčlenit pracovníky. Samozřejmě není možné, abychom byli zaplaveni eh, těmi eh, národními pracovníky, výhodnější je mít zde stále úředníky. Takže my jsme informovali předsedy frakcí také zpravodaje dnes ráno jsme informovali již dva výbory, rozpočtový a DV. A ve 13 hodin jsem také důkladně informoval členy AFETu z EPP a tento informační proces bude i nadále pokračovat. Myslím si tedy, že to je přiměřené, a nemyslím si, že bychom tiskovou konferenci měli přenechat pouze eh, radě. Paní Najc, děkuji za to, co jste řekla. Nevím, jestli bude možné, jak si to završet usnesením. Eh, samozřejmě, že bychom to mohli vnímat jako určité upřesnění. Eh, důležité je definovat, jakým způsobem vnímat tyto texty. To můžeme udělat. Týká se to také rozpočtové oblasti. Ale můžeme se zeptat také pana Sala Franka, jakým způsobem toto zvýraznit v této oblasti. V každém případě to bude nápomocné pro budoucnost. Důležité je to z hlediska politické odpovědnosti. U těch členských států to nepotřebujeme protože vlastně po 100 let práva těch eh, parlamentů rostla a my musíme zde dosáhnout určité eh, jednoty. Samozřejmě, že je tady také nutnost politické dohody, politické závaznosti. To říkal pan Volsky. Politické prohlášení není právní text. Nemůžeme také mm, přijmout něco, co by bylo právně závazné, pokud by to nemělo podklad ve smlouvě. To je postup, který jsme uplatňovali vždy a to se uplatňuje také na vnitrostátní úrovni. To znamená, pokud je tady prohlášení nebo usnesení, je důležité, aby i druhá strana spolupracovala a pokud rada by přijala takovéto dokumenty, eventuálně eh, přijala také zápis ohledně tohoto rozhodnutí, tak to je vlastně největší stupeň závaznosti, který můžeme mít. Samozřejmě otázka, zda je to postačující eh, v souvislosti s politickým prosazováním. To vždy závisí na konkrétním konání jednotlivých osob. My jsme tedy jaksi dokončili toto jednání. A já bych doporučila, abychom si teď vytvořili všechny možné podmínky pro to, abychom to prosadili. Také navrhuji, aby předseda se připravil, eh, aby byly předloženy tedy pozměňovací návrhy v pondělí, tak aby se do úterý to mohlo dále řešit. Měli bychom postupovat pečlivě, tak, abychom eh, završili tento proces. Paní Luňáček, srdečně děkuji. Mm, není jde o to, aby ostatní politiky byly podřízeny této zahraniční politice, ale aby docházelo ke koordinaci. A to je, myslím, zodpovědný přístup. Pan Tenok chtěl vědět. 1.12. by hm, tato zahraniční služba měla fungovat, nebo já to považuji za možné. Hm, samozřejmě to závisí také na staff regulation a finančním regulation. A také uvidíme, jak to bude vypadat s rozpočtem z hlediska roku 2010. Tady se také předpokládají relativně komplikovaná přechodná ustanovení ale to teď není náš biznis, naše starost. My musíme připravit podmínky pro rozhodnutí rady. My jsme se s pravodajem ještě hovořili o tom, že rozhodnutí na plenárce z hlediska finančního nařízení a staff regulation musí následovat vždy až po rozhodnutí rady. protože můžeme využít určitých pákových efektů. Ne, že by tady toto bylo jasně záměrem, také eh, by cena za toto spoždění byla příliš vysoká. Myslím si, že zůstaneme tedy věrni tomu průběhu, tak jak jsme to vylíčili v souvislosti s tímto balíčkem. Kontrola rozpočtu je zaměřena na zahraniční společnou politiku. Tady eh, se musíme podívat na určité nevýhody, které tady existují. Tady do toho zasahoval eh, předseda rady. Eh, tehdy fungovala gentlemanská dohoda, kdy byly separovány kompetence. Nyní je stanoveno přesně, eh, jakým způsobem se musí eh, postupovat. Rozpočtové otázky spadají do třetího oddílu. Pak tady byly věci zaměstnanců a také otázky ohledně zástupců. My jsme mm, tady prosadili otázku těch tří komisařů. My jsme nechtěli, aby tady fungovali zástupci generálních tajemníků. My jsme chtěli, aby zde byli zodpovědní komisaři. Tady bylo řečeno, že eh, někdo chce zástupce, kteří by zastupovali radu. Rada se rozhodla, že bude mít statut, kde bude fungovat tedy rotující předseda, který bude řídit vlastně zasedání v rámci tedy těch tří předsednictví. Samozřejmě, že to může být jinak, pokud eh, to pověření dá eh, vysoká představitelka. Můžeme tady uplatnit také článek 33, to je specifická eh, metodika. To znamená, nebude to minister zahraničí, který bude vystupovat z hlediska předsednictví. V každém případě myslím, že se nám podařilo tady zajistit dostatečnou zeměpisnou vyváženost. Tady stojí, že nábor pracovníků bude probíhat také při zohlednění zeměpisných aspektů a tak dále. Suggestions for additional, additional specific measures to correct takže to byla citace z tohoto textu. Myslím si, že jsme šli dále než rada a členské státy, které chtějí uplatňovat eh, princip VETA v konzultačním postupu. Takže toto je věc, které jsme dosáhli. Myslím si, že eh, víc se dosáhnout eh, nedalo. Paní Lezing. Evropská unie nemá tajné nebo spravodajské služby a také nemá ani právní základ, ani záměrem není eh, zakládat jakési tajné spravodajské služby, takže vaše argumentace je bezpředmětná. Děkuji. Chtěl bych poděkovat tlumočníkům